So, schönen guten Morgen. Takže, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Všechny vás srdečně vítám na naší poslední schůzi Výboru pro zaměstnanost před letními prázdninami. Zejména bych chtěl srdečně poděkovat za mnoho přání, které jsem dostal na uzdravení tedy. Mohu Doufejme, že tedy s koleg, kolegové z techniky už nyní stichli. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat za přání k uzdravení, která jste mi poslali. Bylo jich hodně. Tak sedm až osm měsíců není úplně jednoduché, protože všechno v Bruselu tedy spolu souvisí. Nyní tedy vidím, jak je to eh, složité pozorovat a eh, zjišťovat tedy, co vlastně se zde v Bruselu děje. Jak to skončí, zatím nevím, bohužel, ale snažím se dívat tedy alespoň eh, z dálky na co se děje v Bruselu, tak doufám, že ještě tedy budeme mít co dělat. Takže ještě jednou vám srdečně děkuji. Nyní k programu bod 11 musíme odsunout. Posuneme to na, 20, na schůzi na 28. Z, za e, září 2017. Potom máme dnes, co se týká tlumoční, tlumočnického režimu, tak máme všechno kromě eh, chorvatska, chorvačtiny, potom malčtina potom nebude už poledne k dispozici, ale David Kaza. Mhm. Takže od dva, uh-huh, takže potom od 9 do 11.40 bude malčtina k dispozici, potom ne. Takže tímto e, potom, ale bych chtěl říci, že An Sandr a dnes je ještě tady, ale stává se náhradnicí a vidím, že místo ní tady L. Grip, jakožto plnoprávná členka výboru, takže můžeme od ní určitě očekávat, že se zapojí do naší činností. Potom Michel Alio Marinas opustila eh, místo eh, náhradníka v našem výboru. Takže tady tyto změny. Potom zde máme ještě radostnou zprávu. Máme zde výsledky třetího trialogu k mutagením a karcino, karcinogenním látkám. Výsledky ještě přesně neznám, budeme o tom hlasovat 30. srpna ve výboru pro zaměstnanost, ale podle info, ústních informací je to dopadlo velmi úspěšně. Naše stanovisko bylo zapracováno. Je to otázka 100 tisíce lidí v následujících 50 letech. Hm, to je vlastně, to se týká alespoň první části těch mutagenních a karcinogenních látek, kde jsme udělali krok ku předu. Chtěl bych Maritě velmi srdečně poděkovat, protože si myslím, že jednala opravdu velmi dobře, dosáhla dobrého výsledku. Chtěla bych také osobně tedy ještě poděkovat Maritě a mým místo předsedům za podporu během mé nepřítomnosti. Opravdu dobře jste mě zastupovali. Nebylo to vždy úplně bez problémů a bez konfliktu, jak jsem zaslechl, ale nakonec to vedlo k dobrému výsledku. Potom zde máme delegaci do, jsme měli delegaci do Talinu. Materiál máte v dokumentech. Byl tam vedoucí delegace Enrique Calve Chambon, a poslední bod, o kterém jsem se chtěl zmínil, Máme zde zápisy z 21. 22. června, z 29. 30. května 2017. Máte k tomu nějaké připomínky k zápisům? Nevidím, že by nějaké byly, takže se můžeme nyní dostat k bodu jednání čtyři a to je vlastně právě to slyšení, dopad obchodních modelů, včetně ekonomiky sdílení na zaměstnanost a sociální zabezpečení v EU. Dnes se tím budeme velmi intenzivně zabývat. Už jsme se tím ve výboru zabývali měsíce tady tímto tématem. Dostali jsme příspěvky k usnes, přes příspěvek k usnesení Evropského parlamentu, které bylo schváleno v červnu dnes bychom to chtěli ještě prohloubit formou slyšení. Zde bych chtěl eh, přivítat čtyři experty, které jsme pozvali. Je to Elizabeth Doe, Senior Global Marketing Consultant Sharing Economy Ireland. Srdečně vás vítám. Potom vítám pana Olivera Rétega, regionálního tajemníka Uni Evropa, Evropa eh, Evropské odborové organizace. Potom zde vítám pana Brekeho, Labour Market Economist OSD, potom profesora Martina Rysaka, Institute for Labour Law z Vídeňské univerzity. Všechny vás zde srdečně vítám a hned bez dalšího se můžeme pustit do vašich prezentací. Prosím vás, abyste se omezili na 10 minut. Ne všichni dohromady tedy, ale každý bude mít k dispozici 10 minut. Doufám, že se nám to tak podaří. Pokud by to tedy trvalo déle, tak bych vás nějak slušně upozornil, abyste se blížili ke konci. Takže prosím, paní Due, máte slovo jako první, ladies first. Microphone, please. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno všem váženým hostům, poslancům, poslankyním, dámám a pánům. Děkuji parlamentnímu výboru pro zaměstnanost a sociální věci za pozvání na toto slyšení. Jsem velice ráda, jsem poctěna, že to mohu být. Je to pro mě příležitost, abych s, váma, s vámi hovořila o tom, jaká je situace v Irsku, jak je to v rurálních odlehlých velkovských oblastí. Jde o konektivitu a jde o vznik hubů. Jde o to, abychom měnili účel budov na budovy, kde se bude provozovat coworking. A to je příklad toho, jak se dá inovativně měnit podnikatelská aktivita, jak se dají modernizovat venkovské oblasti. Kolaborativní ekonomika, ekonomika sdílená v Irsku je velice důležitá. Já jsem z nevládní organizace, která eh, združuje různé účastníky sdílené ekonomiky, kde jsou i mimo jiné start-upy. Sdílená ekonomika v Irsku eh, vede k tomu, že se setkáváme, jako se setkáváme dnes a sdílíme spolu své odborné vědomosti. Jde o to, jak pracují zaměstnanci v 21. století a jak by měla v 21. století vypadat bezpečnostní síť. Tady je spoustu diskusí. V uplynulých letech jsem se účastnila takových jednání, při nich vznikla jistá mapa tohoto typu ekonomiky mikropodniky, startupy, Strávila jsem celou dobu i s provozovateli nejrůznějších kolaborativních platform a s ostatními, kteří v tomto poli působí. To jsou lidé, kterých se to bez pochyby týká. Týká se jich ochrana pracovního místa, ochrana spotřebitele a další zkušenosti s tím související. Dnes vám budu vyprávět o vlastních zkušenostech a navrhnu vám, jak eh, bychom mohli přistupovat k těmto otázkám v 21. století. Musí být jasno v případě nových podnikatelských modelů, jaké mají dopady na sociální zabezpečení. Je třeba vidět, co ty změny přivá... přinášejí dobrého, ale jaká jsou tam rizika. Musíme společně hledat nějaká řešení, tak abychom mohli ten potenciál využít. Existují různé pojmy, s nimiž se pracuje. Dnes se hovoří o ekonomice platform, já říkám sharing economy a collaborative economy, tedy sdílená a kolaborativní ekonomika. Existují i pojmy peer economy, on-demand economy. Se všemi těmi pojmy se pracuje, ale neexistuje nějaká obecně uznávaná terminologie. Já hovořím o kolaborativní ekonomice a sdílené ekonomice, což odpovídá agendě Evropské komise z června 2016. Existují nejrůznější pojmy. Občané jsou přesvědčeni, že existují určité hodnoty a to se okazuje i v různých iniciativách a spolcích. Sdílená ekonomika v Irsku zahrnuje víc než stovku firem a týká se 100 tisíců lidí po celé zemi. Existují určité bazální iniciativy eh, pro zodpovědný rozvoj kolaborativní ekonomiky. Tady k tomu vidíte příslušné folie. Uživatelé i provozovatelé těchto platform se mohou rovněž stát členy. To bylo zřízeno právě proto, aby se umožnila co nejširší účast na diskuzích. Sdílená ekonomika v Irsku má čtyři hlavní cíle. Odpovědnost, inteligentní regulace, šance pro Irsko a dobrá pracovní praxe. Další, mm, určitě by pomohlo, když se terminologie ujasnila a další diskuse slouží k tomu, aby se lépe chápaly jednotlivé modely. V roce 2016 došlo k revizi kolaborativní ekonomiky a to ukázalo, že to není nic monolitického, ale zahrnuje to velmi rozdílné modely podnikání a proto je těžké uh, učinit nějaká jednotná opatření nebo nějak to kontrolovat, ale samozřejmě to skýtá, skýtá i mnohé šance. Důležité je, aby bylo jasno. Mezinárodní platformy on demand na vyžádání jsou rozhodně nejsou jedinou formou. Stejně tak jsou platformy peer-to-peer -peer a pak existuje i malá skupina platform, které mají víc než 100 tisíc návštěvníků za den. Většina těch, které sídlí v Evropě, jsou malé až střední platformy, jak to třeba MyDress, eh, což je podnik, kde si mohou ženy trochu přivydělat, když rozprodávají svůj šatník tady existují nejrůznější další druhy platform. Je důležité mít v tom jasno. Takzvaná gig economy je také pojem, který souvisí s digitálními platformami, souvisí to s dočasnými pracovními místy a krátkodobými zaměstnáními. Ale ne všem se podaří najít rychle pracovní místo. 20 až 30 eh, zaměstnanců v Evropě jsou nějakým způsobem samostatně výdělečně činné osoby. Někteří z nich pracují s těmito digitálními platformami. Sociální dávky jsou samozřejmě malé nebo dokonce vůbec neexistují. Tady je třeba něco změnit ale nesmí tím eh, trpět nějak flexibilita jejich práce. V nejnovějším usnesení Evropského parlamentu o Evropské agendě kolaborativní ekonomiky je spoustu výhod této sdílené ekonomiky, které jsou tam zdůrazněny. Já si myslím, že je skutečně důležité, abychom se na to dívali společně, abychom tahli všichni za jeden provaz, abychom čelili výzvám, ale abychom zároveň neudusili inovativní potenciál. Přístup k zaměstnání a sociální inkluze pro malé, mladé lidi, ženy, seniory a postižené jsou důležité parametry. To musíme sledovat i na těchto platformách. Třeba jeden eh, irský uh, Eh, jeden irský startup hledá flexibilní zaměstnání, další startupy se soustředí třeba na starší lidi. Stejně tak jedna úspěšná britská platforma se eh, soustředí na vyhledávání hotelů a prázdninových apartmánů. Čelíme mnoha výzvám. Sdílená ekonomika vedla k větší inkluzi, ale nesmí to být na úkor ostatních. Spolupráce mezi platformami, odbory, vládami a pojišťovnami je důležitá proto, aby existovala i v 21. století bezpečnostní záchytná síť, která bude zaměstnancům sloužit. Můžeme se ponaučit ze zkušeností stávajících iniciativ. Nejsme nějak dokonalí a musíme se přizpůsobit a dál se učit. Obecně prospěšná společnost, která třeba vznikla v Belgii, sloužila samostatně výdělečně činným osobám, aby nabízely celé balíčky svých aktivit. Třeba v Dansku jsou platformy, kde je možno se na internetu nabízet se svými službami. Jsou i pilotní projekty plné inovativních opatření, která se zkouší, ale zároveň jsou přísně kontrolována. Závěrem mohu říct, že máme skutečný poklad našich zkušeností, o který se můžeme opřít a z nějž můžeme uh, čerpat. To je v digitální ekonomice stále důležitější. Shared Up Ireland existuje proto, abychom těch šancí mohli využít. Hodláme pokračovat v těchto diskusích v dílně Evropské komise v Dublinu, to plánujeme na říjen, v Lisabonu se naše platforma již prezentovala, stejně tak na Maltě a děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi. Ano, jsme skutečně ohromeni vaši, vaším, jak jste, tím, jak jste dodržela čas. Hm. Děkuji vám. Nyní bych chtěl popožádat Olivera Retega z UNI. Europa, aby nám prezentoval své stanovisko. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji váženým členům tohoto výboru za to, že mě pozvali a že zde mohu pohovořit a stejně tak děkuji za výměnu názorů, kterou jsme měli už v minulosti na toto důležité téma. Jsem odborář, tak doufám, že dodržím čas, ale zároveň, že nepotlačím svého německého ducha. Trochu bych to zasadil do kontextu a rád bych zdůraznil pár věcí, které pro nás odboráře jsou důležité v souvislosti se zaměstnaností a sociálním zabezpečením. Uh, pro Uni Europe je klíčovou výzvou dnešního dne fakt je, že zaměstnanost, sociální zabezpečení a regulace, že skutečně v této souvislosti jakoby zanikal standardní model podnikatelských a organizačních aktivit. Třeba jeden příklad. Já vidím tři klíčové trendy, s nimiž jsme konfrontováni. První je, že Firmy dělají stále menší část celého řetězce výroby, mají stále víc přeshraničních aktivit, které poskytují zákazníkům. A třetí věc, že e, firmy mají stále méně kmenových zaměstnanců to, co znamená, to, co potřebují na inputu, je potom doplňováno těmi nestálými zaměstnanci, OSVČ a dalšími subkontraktory. Výsledkem je obchodní model, který je amorfní, neustále se mění. Není tam příliš mnoho bodů, kde by bylo možné zasáhnout eh, regulací ať už je to zamýšlené nebo ne, klíčovou mm, charakteristikou je v podstatě nedostatek možnosti věci kontrolovat. Když se podíváme na komplexnost nejrůznějších typů zaměstnanosti, nejrůznějších obchodních modelů, tak vidíme v podstatě různé metody, jak obcházet povinnosti a vykořišťovat lidi. Legislativa se tomu již věnovala, myslím, že se tomu bude věnovat i nadále. Musíme se spolehat na národní právo, evropské právo, i na mezinárodní právo, jako je Evropská charta a tak dále. Také si myslíme v této souvislosti, že je důležité pracovat se zdravým rozumem. Moje organizace se minulý Eh, měsíc účastnila jednání v souvislosti s podmínkami práce v Bangladeši, kde jde o to, aby lidé pracující v tom řetězci měli nějaké bezpečné pracovní místo. Když testujeme eh, Eh, zdravý selský rozum, tak případ, kdy OSVČ zedník eh, zemře v důsledku pracovního úrazu, tak vlastně není žádným způsobem zabezpečen, nebo když se vezmeme tu takzvanou gig economy, tak eh, se může stát, že mm, to vůbec nepodléhá nějaké regulaci. Věci, které bychom měli mít na paměti co máme jako výstup z debaty s našimi členskými organizacemi. Za prvé zaměstnanci. E, zaměstnanci a OSVČ často jsou špatně kategorizovány někdy jako by se bojovalo proti OSVČ. Jde o to, aby bylo plně dodržováno pracovní právo. Je potřeba tady mít inspektoráty práce a přísný dohled. Druhá věc je, že potřebujeme inkluzivnější definice zaměstnanců, aby to pokrylo i OSVČ a lidi na online platformách. Tady se můžeme opírat o standardy ILO, hlavně číslo 8, Potřebujeme samostatnou kategorii s omezenými právy pro zaměstnance online anebo osoviče, Co jsem eh, slyšel, že se navrhuje ve Spojeném království, tak to je úplně špatným směrem. Další eh, týká se eh, zaměstnavatelů OSVČ. Pokud existuje vztah podobný zaměstnanosti, tak by mělo být obráceno důkaz, důkazní řemeno. Uh, tak pak by se mělo prokazovat, že není zaměstnancem. Onlineové platformy, které zprostředkovávají, tak mají mnoho funkcí. V podstatě jsou to funkční zaměstnance a měly by být kategorizováni jako takový a mm, souvisí to nějak i s agenturami dočasného zaměstnávání a všichni bychom měli mít na paměti situací smluvních a podsmluvních e, zakázek pak vidíme také různé multiple zaměstnání, mnohočetná zaměstnání v té takzvané gig economy. Je třeba mít společnou zodpovědnost, aby byla zajištěna práva zaměstnanců i napříč hranicemi. Za šesté je potřeba legislativu, která podpoří eh, fakt, aby zaměstnavatelé přispívali finančně do sociálního uh, pojištění, i když nejde o klasický model zaměstnání. To znamená, firmy by měly přispívat nejenom do systému sociálního zabezpečení, ale měly by přispívat i do systému těch zemí, kde ten zaměstnanec pracuje. A nakonec práva zaměstnanců. 7 a tohle je jeden z nejdůležitějších bodů. Všichni eh, zaměstnanci, ať už mají jakýkoliv status, ať už jsou zaměstnaní nebo osvč, musí mít eh, plnou eh, sociální ochranu, musí spadat pod pracovní právo, musí mít minimální odměno. Není Eh, možné, aby někdo, kdo je OSVČ, dostával euro, když minimální mzda je 8 eur. Musí mít efektivní přístup k vzdělávání a musí mít právo se svobodně združovat účastnice kolektivního vyjednávání a být zastoupen odbory. A jedna věc, která je pro nás velice důležitá, Kolektivní vyjednávání se týká podmínek práce a odměny jednotlivých zaměstnanců. Není to věc, která by se týkala ceny produktů nebo služeb. Není to věc, která by se týkala hospodářské soutěže. Týká se to práv zaměstnanců i samostatně výdělečně činných. Desátý bod znamená, že potřebujeme důraznou kontrolu práce a potřebujeme vidět, jakým způsobem inspektoráty práce v rámci EU mohou být zahrnuty do přeshraniční spolupráce a musíme mít i Evropskou inspekci práce. Hlavním cílem je mít legislativní rámec a Eh, sociální zabezpečení, odpovídající situaci a hlavně musíme se věnovat nejistým pracovním místům, kde vznikají různé takové smyčky, které umožňují firmám přesouvat rizika na zaměstnance a ohrožovat jejich sociální zabezpečení. Pracovní život musí umožnit zaměstnancům a jejich rodinám, aby žili důstojně musím jim poskytnout předvídatelnou perspektivu kariéry. Není možné dnes vycházet z toho, že budete mít jednopracovní místnost na celý život, ale základním cílem naší společnost by měla být důstojná práce. Platformy víc než před deseti lety eh, spolupracovali všichni zúčastnění na vzniku směrnice. Já si myslím, že platformy by se měly sejít s odbory v sociálním dialogu, aby byly navozeny standardy pro tyto platformy. To je součást evropského sociálního modelu, součást subsidiarity. Měli bychom to tedy dělat společně spolu s komisí, Evropským parlamentem, ale myslím, že sociální partneři by měli být v popředí a měli bychom se společně sejít a společně se tomu věnovat. Děkuji. Recht herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. To bylo tedy za odmory. Já vím, o čem hovořím, když se mluví o těch výkonech. Takže teď bych poprosil Stina Bréke z OECD, aby nám prezentoval svou prezentaci. Um, good morning. Um, Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že jsem tady. Rád bych přispěl do této diskuse, budu se soustředit hlavně na sociální ochranu. Rád bych zmínil pár věcí. Za prvé, platformová ekonomika zůstává stále poměrně malá. Máme tady určité odhady od půl do jednoho procenta. Tady jsou velké rozdíly v definici podle toho, jaká, jaká země to je, na jaké období se to vztahuje, ale všechny odhady, které máme, říkají, že ten podíl je poměrně malý. Také si myslíme, že to roste docela rychle, což ukazuje ta grafika na pravé straně to jsou ty onlineové onlineové platformy jako Amazon Turk a tak dále, ale vidíme, že se tam nabízejí volná pracovní místa a celé se to velice rychle rozvíjí. Kritický bod tady je, že se v podstatě pohybujeme v šedé zóně, ve tmě. Většina přehledů práce takovou to ekonomiku vůbec eh, nezahrnuje. Nemáme na to ty studie, dokonce daňové údaje, administrativní údaje, v podstatě tohle sféru nepostihují. Spoustu věcí tedy nevíme. Nevíme, kdo jsou ti lidé, nevíme, co dělají, nevíme moc o tom, kde pracují, nevíme, zda si to vybrali, nebo zde to dělají ve volném čase, zda je to jejich hlavní práce nebo dodatečný příjem, kolik vydělají. Jsou tam nějaké náznaky, ale je důležité zdůraznit, že o těchto platformových ekonomikách toho víme zatím stále velice málo. Musíme být obezřetní. To tedy neznamená, že nemáme dělat nic, ale můžeme uh, nesmíme to vidět jako izolovaný problém. Věnujeme se tomu už desetiletí. Tady vám ukazuji graf, kde vidíte průměr v OECD, kde vidíte procento lidí eh, v režimu OSVČ, skoro 16 přes 16 pracuje na částečný úvazek a 13,5 má lidí má dočasné zaměstnání. To jsou zásadní čísla o těchto skupinách osob a my dokonce i teď eh, bojujeme o to, aby ti lidé měli sociální ochranu, aby se mohli vzdělávat a dále rozvíjet. Spoustu problémů, které je tady, jsou stejné problémy, které má i ta platformová ekonomika. Jak jsem řekl, budu se soustředit na sociální eh, ochranu. Mám tady jistou animaci ale jde o následující, když to možná nevidíte dobře. Tak v oblasti té sociální ochrany víme, že musíme rozlišovat mezi zákonem a zákon se vztahuje na mnoha, mnohé zaměstnance i na ty na částečný úvazek nebo s dočasným zaměstnáním. Právo bývá méně velkorysé vůči OSVČ a dalším, dalším osobám, těm osobám v režimu on-call, různých minijobů, Některé, někteří z nich jsou tím zákonem vyčleněni. To se týká mnoha evropských zemí a také je tam celá řada benefitů, k nímž třeba nemají přístup. Ty zelené obličejíčky označují OSVČ a mnozí z těch, kdo pracují přes platformy, jsou OSVČ, jsou tím pokryti. A Tady vidíte, kteří z nich jsou tím plně pokryty. Ty tmavozelené, světle zelení jsou, mají přístup, ale musí si to vybrat. Je to dobrovolné. Oranžové smajlíky máme e, pro ty aspekty, kdy sice mají přístup, ale pouze částečný, kdy mají různá pravidla nebo ty e, profity jsou menší a ty červené jsou, kdy vůbec na nic nárok nemají. Vidíte, že co se týká e, stáří, invalidity, rodičovství a nemoci, tak tam je to pokrytí docela slušné. Menší je to v, v případě pracovních e, úrazů a nezaměstnanosti. Finsko a Švédsko velice dobře většinově pokrývá ty OSVČ, stejně jako řádné zaměstnance, ale v jiných zemích tomu tak už není. To znamená, možné je zahrnout OSVČ do těchto profitů. Tohle je právní stránka věci. Ale i když teoreticky přístup máte, tak v praxi to s tím přístupem může být horší. Proč? Protože jsou tam různá pravidla. Třeba nemáte odpracováno dost hodin, nebo nevyděláváte dost, nebo nemáte dostatečnou výši příspěvku. To znamená, že někteří lidé efektivní přístup k té sociální ochraně nemají, nedosáhnou na ně. Tady z poslední zprávy komise vyplývá, že 55 OSVČ nemá přístup k dávkám v nezaměstnanosti, 38 eh, nemá nárok na dávky v nemoci a skoro 46 žen nemá nárok na dávky v mateřství. To znamená nedosáhnou třeba na splnění kritérií a někdy pracují v neformální ekonomice a vyhýbají se placení daní. To také může být příčina. Co se s tím dá dělat? Chtěl bych zmínit dvě věci. Na jedné straně napravit stávající systémy sociální ochrany a tady můžeme udělat spoustu věcí. Za prvé, víme v případě té platformové ekonomiky, budu hovořit o nových formách práce, tak můžeme, že tady je nějaká špatná klasifikace lidí. Víme, že zaměstnavatelé špatně klasifikují zaměstnance. V některých zemích eh, je jasné, že jsou daňové pobídky nebo jiné uh, pobídky k tomu, aby ti lidé byli špatně klasifikováni, aby byla rizika přesunuta na jejich eh, bedra. Tomu bychom se měli vyhnout. Měli bychom omezit ty rozdíly, které v podstatě vyplývají z těchto nepřímých pobídek. Někdy je to věc, která se týká eh, různých nejasností v té regulaci. Klasifikace těch lidí znamená jako když máte krychly a snažíte se ji nadspat do kruhového otvoru. To znamená, že musíme tu legislativu aktualizovat. Někdy je to že, tak, že se řeší část těch problémů, ale ne všechny právní otázky s tím spojené. Další věc, i tam, kde třeba ty předpisy jsou jasné, potřebujeme je posílit. Potřebujeme zajistit, že ta pravidla jsou také aplikována. Je třeba také trestat, pokutovat. Když vidíte, že jsou eh, zaměstnanci špatně zařazení, tak vidíte, že třeba někdy mm, se to netýká všech zaměstnanců v té oblasti soustředím se teď na stranu zaměstnavatelů, ale někde je to i otázka té strany zaměstnanců. Víme, že u té platformové ekonomiky je to všecko míň, míň, méně regulované a měly by ty platformy být více zapojeny i do daňových systémů. A další věc, co bych chtěl říct, náprava znamená, že bez ohledu na klasifikaci a ohodnocení potřebujeme zajistit, že ti lidé mají dostatečnou sociální ochranu. A také bych řekl, že na jedné straně můžeme zlepšit právní přístup k sociální ochraně, ale i efektivní přístup můžeme rozšířit sociální zabezpečení i na nestandardní typy práce. To je věc, kterou udělat můžeme. V některých případech, kde to třeba není možné, můžeme vytvořit nová schémata sociální ochrany, třeba v zemědělství, pro umělce, tak, abychom zajistili ochranu i těchto lidí. A poslední věc, můžeme sociální zabezpečení propojit i s tím bezpříspěvkovým co se týká zlepšení efektivního přístupu k sociální obezpečení, když ty lidé splní minimální kritéria. My musíme zajistit, aby byl nějaký minimální práh pro sociální E, profity. Je třeba najít schémata pro nové typy práce. Musíme mít různé typy prahů které lidi splní, aby měli nárok na sociální ochranu. A velice důležitá poslední věc je zajistit, aby práva sociální ochrany byla přenosná, aby když změní lidi práci, nestratili tu ochranu. To je tedy oprava toho systému. A využiju poslední minutku, kterou mám na možnost náhrady stávajících systémů. Mnoho zemí teď hovoří třeba o základním eh, příjmu, zaručeném příjmu. Nedávno eh, jsme zveřejnili určitou politiku, snažili jsme se zjistit, jak by to bylo. Je tam eh, spoustu pozitivních věcí spojených s tím zaručeným minimálním základním příjmem. Je to jednoduché nikdo z toho nevypadne, každý do toho spadne, do té ochrany. Je to méně paternalistické, protože nerozhodujete o tom, kolik komu a nakonec redukujete stigma příjemce sociálních dávek, ale Zároveň víme, že jsou tady důležité bariéry pro zavedení tohoto základního zaručeného příjma. Jsou to náklady. Kdyby se nahradily všechny stávající dávky a příjmy, Eh, pro postižené, nabydlení a tak dále, tak to by se dalo rozdělit rovnoměrně do populace jako tento základní zaručený přízem, tak eh, by se dosahlo i na ty lidi pod hranicí chudoby. To znamená, že byste museli vydat na to daleko víc, daleko víc peněz, to znamená, má to velké dopady třeba na daňové systémy. Uh, a ještě jedna věc k tomuhle základnímu příjmu. To znamená, někdo z toho bude profitovat, ale někdo na to dotrpí. E, to by byla asi, asi střední třída, protože e, prohraje ten, kdo teď dostává hodně peněz, třeba osamělí rodiče rodiče samoživitelé. Samozřejmě já jsem se soustředil na tu ochranu, ale týká se to strašné spousty věcí, která souvisí s dovednostmi a hlasem zaměstnanců. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, když se tady namnesl téma minimálního příjmu, tak to je vlastně zpráva, kterou budeme mít v příštích měsících u nás na výboru pro zaměstnanost. Takže si vás asi zařadíme do, té, do toho našeho seznamu expertů a ještě nás obohatíte později své znalosti o minimálních eh, Přijdu a nyní pan Martin Rysák z Institute for Labor Law Vienna. Děkuji mnohokrát, já jsem mám takovou radost, že je tady tolik tlumočníků, takže budu hovořit německy. Já jsem to celé nazval platformová ekonomika, ale je to vlastně něco, co jsem převzal z té pozvánky. Eh, tato terminologie to eh, je asi odlišná od oficiální evropské terminologie, která většinou hovoří o kolaborativní ekonomice. Já si myslím, že to je důležité si to takto uvědomit a právě tam, kde ještě se nevytvořily jednotné terminologie, tak dochází k boji o slova. A samozřejmě je tam různé zaměření, jiný fokus. Když hovořím o kolaborativní ekonomice, tak tam je s tím propojená velice pozitivní konotace. Když hovořím o platformové ekonomice, tak to není negativní, ale prostě se to soustředí na jeden element a to je to zprostředkování. Když budu hovořit eh, o tom ještě jinak, tak eh, to, eh, o té ekonomice gig, tak už je to kritičtější, je to ta ekonomika těch malých pracovních míst, úvazků, těch minijobů. Je třeba to tady celé vidět v eh, určitém kontextu. Začnu tady tím, že když hovoříme o nových formách práce, o inovacích a o nových obchodních modelech, Mnohé z toho, co zde vidíme, je nové a inovativní. mám. jsou zde nové elementy, které jsou pro všechny zúčastněné velmi pozitivní. Ale pak je tady jeden element, který je třeba zdůraznit, a to jsou a to je to, že ty podmínky pro zaměstnance jsou často velice špatné. Ta prekarita, tedy nejistá práce, to není nový obchodní model. Co nejvíce, jak si eh, se snažit eh, vytěžit z pracovníka, to není nic nového, tak tady musíme skutečně oddělit zrno od plev a já se spíše soustředím na ty negativní aspekty, či ve vývojové tendence právě pro zaměstnance. Tady rozdělujeme dvě různé typy zaměstnání, bylo to se znovu zvýrazněváno. Jsou tady OSVČ, kteří sami tady pracují, sami si organizují svou práci a pak jsou zde pracovníci a pracovnice, kteří se začlení do nějaké cizí organizace a někdo jiný jim tady práci určuje. Můj přítel už tady o tom hovořil, máme tady určitý eh, tendenci k atypizaci, k omezeným časovým poměrům, částečné úvazky, zapojení nějakých zprostředkovatelů, agenturní práce. A v podstatě tu platformovou ekonomiku můžeme vnímat jako další pokračování tohoto oblasti velice silného posunu, že se ta rizika přesouvají na pracovníky. To riziko toho, že někdo nedostane práci, je prostě ten zaměstnavatel zrovna žádnou práci pro tu osobu nemá. To vidíme i v těch oficiálních smlouvách, když hovoříme o těch smlouvách, nulo, kde je pouze nula hodin, kde to celé riziko se přesune na zaměstnance. Vy tedy od něj chcete, aby vám byl neustále k dispozici, ale nezajistíte mu ani jednu jedinou hodinu práce. Což ukazuje, že platforma ekonomika funguje pouze v případě, když jsou zajištěny dva elementy. Za prvé, to, že mám mnoho lidí, kteří jsou mi k dispozici, abych vždycky mohl nalézt někoho, kdo potřebuje málo trochu práce, když potřebuju nějakou malou službu a vždy najdu někoho, kdo mi ji poskytne. To vidíte, že to je jeden z vysoce inovativních elementů těchto platform, že oni skutečně vytváří takový velký půl a jsou schopni kdykoliv někoho z tohoto půlu zaktivovat. Dělají to různými způsoby, ale většinou vyžadují velmi velkou flexibilitu od pracovníků. A ta druhá věc, co zde ještě nebylo zmíněno, to je prvek, který je velice důležitý, to je ta digitální reputace. V podstatě je to kontrola kvality nebo ta důvěra zákazníka k tomu, kdo skutečně eh, potřebuje tu službu a já tím vlastně touto důvěrou nahradím ten běžný zaměstnanský pod, eh, poměr. Ty osoby té platforma na ekonomice pracují jako kdyby měly nějaké normální zaměstnanecký poměr, protože oni vlastně závisí na té reputaci té platformy, takže se zdá, jako kdyby to bylo celé zajištěno, ale nikdy nesmí zapomínat, že tady se jedná vlastně o SVČ. Eh, a dva citáty, to jedno to je od eh, jednoho COS, velké crowdfundové platformy, on říká, že před internetem bylo velice obtížné nalézt někoho, koho potřebujete na 10 minut a který skutečně těch 10 minut pro vás pracoval a po těch 10 minutách jste ho opět vyhodili. A teď, i když je k dispozici tato technologie, tak je to skutečně možné. To se myslím velice dobře vyjadřuje to, co jsem se pokusil tady vysvětlit o způsobu fungování těch platform. Když eh, na jedné straně se podíváme na pracovní právo a na druhé stranu na právo sociální zabezpečení. Tak zjišťujeme, že mnoho problémů, že se v, u většiny problémů nejedná o nové problémy. Nejstarší problém je právě ten problém té klasifikace toho pracovního zařazení. Jsou ti lidé, kteří tam pracují skutečně OSVČ, tak jak to tvrdí většina platform, a nebo se skutečně jedná o pracovní poměry. Tady je třeba to správně oddělovat. Jedna skupina, to je zejména Uber, to jsou ty dopravní služby, u nich eh, se to tedy eh, se tím zabývají soudy momentálně. Máme už, už eh, z rozhodnutí z Spojeného království. Například. A druhé to jsou ty crowdware, kdy virtuální, kdy ty lidé pracují na těch virtuálních platformách, to je to Amazon's Mechanical Turk, Clickwork a Upwork. Tam se skutečně skutečně pracujeme v virtuálním prostoru, což přináší masivní problémy pro pracovníky. Například, jaké právo eh, uplatníme ve virtuálním prostoru, kde se mohou vrátit na soud. A to třetí, to jsou takové ty služby, které jsou blízké domácnosti, kde se pracuje blízko zákazníkovi a tam ta, ta ta role té platformy není až tak intenzivní. Jaká tady otázka z toho vyplývá? Kdo je zaměstnanec? Máme tady určité typy osobních vztahů, je třeba vyjasnit kompetence, což jsme učinili v souvislosti s přenecháváním pracovní síly, to je ta agenturní práce, to je trošku obdobný model, z toho se můžeme poučit. A druhá věc je velice důležité, se o tom hovořilo. V teorii máme funkční koncept zaměstnance, který se odklonuje od smluvních partnerů a hledí na to, kdo skutečně vykonává funkci zaměstnance, kde eh, například Eh, se říká, tedy se určuje, kdo vlastně odpovídá za minimální plat, nezávisle na to, zda ta osoba je vázána smlouvou či ne, která pro někoho pracuje. Jaké strategie zde existují? Já si myslím, že v zásadě, když se podíváme na pracovní právo, tak existují tři strategie. Jedna již byla zmíněna. Ta se vždy objevuje, to je ta otázka potřebujeme vůbec takovéto kategorie. Zda vůbec to, co se odehrává, je, je, je zařaditelné do našich eh, dosavadních kategorií. Já tady musím říct, že i ty mezi kategorie nejsou nové. Většina zemí, které s tím už experimentují, to je například Německo, tady máme kategorii z meziválečné doby, kdy válečné pracovní právo zavedlo takové nějakou mezi kategorii a po válečné době to bylo rozšířeno. V, ve Velké Británii je to relativně nové ale e, vzniklo to ještě dříve, než jsme se začali zabývat platformou a ekonomikou. Tady je otázka, za to potřebujeme, pouze připomínám, že tady byl takový dokument, který se říkal modernizace pracovního práva. Tady skutečně se odpovídal na otázky, chceme mít v evropském právu mezi kategorii, ale pak se to opustilo, neboť i ty členské státy, kteří takovou tu kategorii měli mezi kategorii národní právo, mělo to na evropské úrovni nechtělo. Druhá věc, a to je velice důležité, to téma, které nám tady velice nadnáší, a kolega o tom hovořil. Neměli bychom nově nadefinovat pojet pracovníka, zaměstnance, neboť on není samoučelný. Tady se jedná zejména o, o otázku, kdo potřebuje ochranu a jakou formu ochrany potřebuje. Tady se musíme skutečně zeptat, stačí to, co máme zatím v evropském právu? To je ta formula, která byla vyvinula pro svobodu pracovníků, svobodný pohyb a nyní šlo tedy nešlo vůbec o to chránit pracovníky, ale spíš se šlo tedy o to eh, chránit ty základní svobody a to se nyní všude používá. A tady je otázka, zda skutečně ten pojem pracovníka, který nyní máme, vůbec je ještě adekvátní v naší době, v našem kontextu. Tady máme jisté ekonomické závislosti, to je taky aspekt, který je tam důležitý. Třetí možnost je to, že si řekneme, že bychom mohli mít své vlastní regulaci, nějakou crowdwork směrnici, když se o tom tady hovořilo, vlastní legislativa. Tady, tady bychom měli vycházet z toho, že tady, pokud je tady nějaká platforma, tak bychom již vlastně měli eh, vycházet z toho, že to asi zaměstnanecký poměr bude a pokud není, tak platforma musí dokázat, že je to opačně. Nejde tady o to něco zabetonovat, ale tady o to, abychom skutečně měli přístup odpovídajícím informacím. Tady je důležitá transparentnost, informace a tady současné přepracovávání written statement to directive poskytuje určitý bod, o který bychom se mohli opřít. Například bychom mohli mít zakázané smluvní podmínky a samozřejmě pak je tady důležité to eh, aplikovatelné právo a kam je možné se obrátit na soud. Pak je tady otázka kolektivního vyjednávání. Dosud jsme měli 101 SF EU, toto jsme vlastně přepsali, vyjmuli jsme to z toho kolektivní smlouvy. A tady si myslím, že skutečně máme potenci a že bychom mohli na pracovníky uplatňovat podivné podmínky, jako například máme u umělců. A Zakončím to sociální zabezpečení. Většina problémů již zde byla zmíněna. Hlavní bod je to, že tady Evropská unie nemá žádné kompetence, v podstatě pouze koordinační pravomoc. Proto vidíme, že ty oblasti ochrany budou diverzifikované, to, kdo je chráněn, kdo ne, tady to stále nebude jednotné a dále, jak budeme organizovat sociální zabezpečení i v rámci skutečných pracovních poměrů a také s těmi, kde jsou takové ty fragmentované zaměstnanecké poměry. A poslední bod, to je velice důležité, pravděpodobně se nám tady ta tendence bude posilovat v tom směru, že se určité směrny práce přesouví k osobeč, dále budou tendence i přes hranice a pak zde budou posuny v tom smyslu, že některé příjmy nebudou vůbec generovány z práce, ale z kapitálu a pak je tady otázka, jak takovéto příjmy vlastně spoplatnit i s ohledem na sociální zabezpečení. I vám, pane profesore, děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k našímu prvnímu kolu rozpravy. Tradičně jako první tady vystoupí koordinátoři za jednotlivé politické frakce v našem výboru EMPL a jako první za EPP je Heinz Pecker. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl vyslovit své velice velké potěšení tomu, že ty, můj milý příteli, sedíš nahoře za předsednickým stolem. To bylo krásné překvapení. Rád bych se všech, rád bych velice poděkoval všem čtyřem referentům. V Evropě zažíváme situaci, kdy vše, co jsme chápali jako sociální ekonomiku a podnikání, eh, že, se, že nám to mizí a najednou se tady objevuje kolaborativní ekonomika a to používáme jako jakýsi nadřazený pojem. A při veškeré nejasnosti tohoto pojmu je přesto nutné, zjevné, že je třeba jednat, což se jasně projevilo ve všech čtyřech přednáškách. Nechci skrývat, že to postavení, tu hodnotu, umístění všech těchto forem ekonomiky a zaměstnávání v rámci sociální tržní ekonomiky upřednostňují. A teprve tam, kde není možná žádná jasnost na té určité úrovni existující, tam si myslím, že je třeba, abychom vyvinuli nové regulativní návrhy. Proč regulativní? Protože ve většině oblastí tí nemáme legislativní kompetence. Zde na evropské úrovni nemůžeme konkrétně a přímo zasáhnout, to je třeba vždy zohlednit, ale tak, jak podle mě podnikání by se mělo učit, tak jak je zde i normální řemeslo pro všechny pracovníky, ty, kteří nejsou OSVČ, tak jak je to musíme učit lidi, jak je na to musíme trénovat. Tady všechny studie říkají, že v tom máme velké nedostatky a proto si myslím, že stejně musíme i na úrovni Evropské unie a parlament s tímto výborem, je myslím velice vhodné fórum, musíme na úrovni EU vytvářet takové vůdčí koncepce, které budou skutečně z to okrýt veškeré problematické oblasti těch nových forem práce a zaměstnání a nějakým způsobem řešit veškeré ty jejich nedostatky. A opakuji, my nemáme tady žádnou, nebudeme mít žádnou extrémní legislativní kompetenci, ale nepodceňujme tu soft power, tu měkkou sílu Evropské unie a účinek návrhů, které předložíme my. Děkuji. Děkuji Hanče, také za tvé osobní přání. Nyní pan Šuster byl zpravodajem pro stanovisko výboru pro zaměstnanost a také pro za Evropský parlament. Tak prosím, ano, děkuji. Děkuji ještě za veškeré prezentace. Většinu, s většinou věcí naprosto Souhlasím, myslím si, že jeden bod je obzvláště důležitý, protože je zde nový jev, jakým způsobem bychom ho tedy mohli začlenit. A já upřímně vlastně říkám, měli bychom se podívat na to, co všechno se tak liší. I tady ty systémy práce mají různé způsoby, jak je organizovaný ten zaměstnan- model zaměstnanosti. Když hovoříme o té platformové ekonomice, tak se na to musíme zaměřit. Takže já, musíme se podívat přesně na to, je to skutečně tak nové všechno to, co se děje, co je na Uberu nové například. Uh, že vlastně tady to eh, využívání společné vozu s řidičem, to už vlastně existovalo paralelně s taxíky. To ten eh, zásadní rozdíl spočívá, že vlastně to můžeme najít na internetu, že se vytvořila na to platforma, ale jinak to není nic tak zásadně nového. Takže nevím, jestli tedy eh, by se měla rozvíjet nějaká nová regulace, než platí pro... Jsou to, je to vlastně klasická nájemní práce uzavření smlouvy, ale hovoří se zde formálně o vytváření určitých platform. Proto si myslím, že je to určitý krok k směrem k regulaci. Vyvolává otázku, Není to tedy analogické k tomu klasickému modelu zaměstnanosti, Máme zde dost velké roztříštění pracovního trhu, ale ta zásadní otázka mm, je spíše, jak to je s, těm, s tím těžištěm, s těmi, zá, s těmi zásadními principy. U, proto bych ještě položil takovou dodatečnou otázku je to tedy všechno nové, jakým způsobem je to diferencováno, jak vy jste vlastně řekl, že jsou všichni o, samostatní zaměstnanci OSVČ, kteří vlastně se neúčastní až tak toho systému sociálního zabezpečení, musí být jasně stanoveno, já trošičku pochybuju, zda to skutečně je takto správně eh, v těch jednotlivých oblastech řešeno, zda je všechno tak nové. A druhá věc, jak je to s těmi OSVČ, jaký tedy status skutečně by tito lidé měli mít. Děkuji za nyní koordinátoři na dvě minuty. Prosím vás, abyste dodrželi tento řečnický čas. Takže Antea McIntyre tady není, takže ten její čas tedy ušetříme, takže nyní dám slovo. A Enrique Calve Chambon zde také není. Za GUE. Tania González. Dobře, takže Tania tedy. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pod pojmem kolaborativní ekonomika, což je vlastně pojem, který je určitě přitažlivý, zdá se být pozitivní v každém případě, který nám dává takový eh, dojem, že můžeme pracovat, že se můžeme zapojit. Eh, takže můžeme říci, že pod tímto pojmem se skrývají určité změny, významné transformace, pokud se týká pracovních vztahů vztahů tedy v procesu produkce. Pokrývá to také stále různorodější služby, ať už se jedná o úklid, um, údržbu, uh, dopravu a tak dále. A máme dojem, že je zde stále více služeb, které v podstatě přijímají tady tuto formu, která eh, patří pod tento souhrný pojem kolaborativní ekonomika, kde v každém případě pracují, pracovníci nejsou pracující jako takoví, ale jsou to spolupracovníci, jsou to osoby, které vyvíjejí, vykonávají nějakou činnost, probíhá mezi nimi výměna peněz, to určitě, ale máme téměř dojem, že tyto osoby chtějí dělat, mají chuť dělat tuto činnost, protože to dělají kolaborativním způsobem. Například to, co se děje ve Španělsku, tak jsou zde například pracovníci eh, zásilkových služeb, kteří eh, stávkují nyní, musí platit sociální zabezpečení, mají svůj vlastní automobil, svůj vlastní telefon a pokud během eh, trasy nastává nějaký problém, tak vlastně firma jim to nehradí a jsou napojeni na G- GPS systém, takže jsou kontrolováni, pracují jako vlastně falešní OSVČ, dá se říci. A v podstatě můžeme říci, že jsou placeni za dodávku a nikoli za hodinu odpracovanou. Takže v současné době oni stávkují, protestují, protože pod, podnik se domnívá, že nejsou zaměstnanci. Je to takový nový, nová forma vykořišťování, dá se říci, která obchází veškeré pracovní normy, veškeré pracovní zákony. Vy jste se ptali, jaké je, co je nového vlastně v tomto, v této formě smluvního vztahu. No nové je to, že se dají obejít veškeré normy v oblasti sociálního zabezpečení a jiné v oblasti pracovního práva. A z tohoto pohledu je potřeba rozlišovat tyto různé pojmy. Kolaborativní ekonomika, to není totéž jako platformová ekonomika nebo ekonomika založená na platformách. Hovořilo se zde také o příspěvcích na sociální zabezpečení a musíme také akceptovat určité hodnocení pracovních podmínek a přizpůsobovat ten systém tady ten, těmto novým formám práce. Děkuji. Eh, Jean, Jean Lambert, prosím. Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům za ty skvělé uh, prezentace s mnoha zajímavými myšlenkami. Jedna z věcí, která by mě zajímala víc, je ta přeshraniční dimenze toho všeho, protože myslím, že tohle je věc, která by víc spadala do našich kompetencí, když se podíváme na přeshraniční sociální zabezpečení, tak tam pak vidíme určité uh, ty díry, vidíme, kde jsou různé definice v každém jiném členském státě, jak je to s definicí OSVČ a tam se pak otevírají ty různé mezery, takže to by mě prosím zajímalo trochu víc. Stejně tak záležitost eh, OSVČ, slyšeli jsme hodně od komise, my sami také se hodně k tomu vyjadřujeme, o, o podnikatelství, o podpoře podnikatelského ducha. To je vnímáno stále víc jako řešení mnoha problémů. Tedy zda vidíme nějakou odezvu v členských státech, v daňových a sociálních systémech tak, aby se ty problémy nějakým způsobem zvládly. Pokud se tato forma stále více podporuje, pokud to chcete napasovat do svých vzdělávacích systémů a do ostatních, tak jak je to pak s ochranou těch lidí, aby se nedostali někam na okraj propasti, když dojdou do důchodového věku. A pak ještě věc, kdyby se třeba mohli říct něco o tom, jak je to ve většině členských států, jak se to tam dělá, když porovnáme situaci. To si myslím, že by pro nás bylo velice eh, užitečné. Zaznělo tady spoustu informací o rozdělení mocí, pravomocí, o roli zákazníka. To jsou všechno věci, které bychom si měli rozmyslet, jak je to tedy v oblasti vzdělávání a s rolí spotřebitele. Děkuji. Děkuji. A nyní Laura ovšem ta zde není, takže Dominik Martán má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme velmi rádi, že jste mezi námi zase a vidíme, že jste zase ve formě. Děkuji za slovo, děkuji všem eh, řečníkům, všem expertům. Hovoří se zde o novém tématu a dochází k těmto velkým změnám společnosti, protože platformová ekonomika by skutečně měla být vymezena vůči kolaborativní ekonomice, protože tam je, e, to je více e, výdělečně zaměřená činnost. Je to e, velice rychlý rozvoj tady těchto nových obchodních forem, který se vyznačuje nedostatkem legislativy v této oblasti, protože ta stávající legislativa, a zde se asi povede rozprava, pokud dovolíte, pane, nedomníváme se, že stávající pravidla se dají uplatnit. Jedná se o koncentraci změn společnosti formou robotizace a digitalizace. Vycházíme z neznáma, i když některé studie dokázaly, že určitě v první fázi dojde k významné ztrátě pracovních míst, i když jsem měla radost, že jsem zde eh, vyslechla, že se nehovoří o těch bílých límečcích a možná v té druhé fázi se budou vytvářet nějaká eh, pracovní místa, ale dotkne se to i těch eh, kancelářských prací, těch bílých límečků. Tady tyto ty změny jsou nadnárodní, nejsou tedy podřízeny národní legislativě. Mohou tito lidé také unikat systému sociálního zabezpečení, kteří už jsou sami dotčeni těmito změnami společnosti. Bude to mít ekonomické dopady na situaci pracujících a na jejich sociální ochranu. Tato vytvářená pracovní místa často určitě přinášejí určitou svobodu v organizaci práce, zejména když se jedná o nezávislé pracovníky. Ale protože jakožto jsou to pracovní místa, která jsou doplňková, nejsou vždy dobře placena a jsou to nejistá místa, což je dokázáno zejména s Uberem. Také to má důsledky na spotřebitele, protože se zde jedná o nový obchodní model. Už se blížím ke konci, protože je zde velká konkurence. Debata se určitě povede o tom, zda Evropa v této oblasti může přivést nějakou dimenzi dodatečnou v rámci bilaterálních dohod a v rámci inteligentní mezinárodní politiky by mělo vést k tomu, že se vyhneme evropským směrnicím. Víte dobře, že to je stanovisko, které my obhajujeme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za ty doplňující názory. Dobrá, takže nyní se vrátíme k té debatě. Máme ještě čas do 10.25, takže pokusíme se tedy odpovědět na všechny ty dotazy, které zde zazněly. Nyní dávám, ještě tady doplňující otázky, nyní dávám slovo Alessandře. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat našim čtyřem hostům za hm, tuto debatu, kterou můžeme vést dnes ráno. Je pravda, že žijeme ve světě, který se hodně mění, který se ještě bude měnit i nadále. Já bych chtěla zdůraznit výhody související s touto novou ekonomikou a s některými těmito for, novými formami zaměstna, pracovních míst, protože pro některé je to určitě šance a pro některé kategorie osob, mám na mysli studenty například, kteří jsou rádi, že mohou využívat těchto příležitostí nebo ženy v domácnosti například nebo jiné osoby. Ale samozřejmě věci nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, a to zde bylo několikrát zdůrazněno. Existují také problémy spojené s těmito novými formami zaměstnání, dochází také ke zneužívání a to je potřeba vymítit, protože za, s tím vším jsou spojena rizika pro bezpečnost a pro zdraví. Takže čtyři Experti i někteří kolegové již zdůraznili, že dnes máme ještě hodně otázek, které nejsou vyřešené, možná více než odpovědí. První otázka, kterou bych chtěla položit, je, jak postupovat abychom měli více údajů k dispozici, tak abychom mohli lépe nasměrovat politiky. Další otázka. Vy jste to ostatně řekl, profesore Rysaku. Co bychom měli udělat eh, a měli bychom vytvářet legislativu v této oblasti? Je pravda, že v jednotlivých členských státech je buď statut zaměstnance anebo OSVČ, a otázka zní, zda potřebujeme tedy nové zákony, novou legislativu nebo směrnice na evropské úrovni, nebo zda by se měla pouze posílit národní legislativa, zejména v oblasti práv souvisejících se statutem zaměstnance a statutem nezávislého pracovníka OSVČ, protože tato legislativa se liší v jednotlivých členských státech. Takže toto jsou mé otázky. Vytvářet zákony, legislativu a pokud ano, tak jak a jak získat více údajů. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Ršbach. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V podstatě Eh, bych nerad opakoval to, co ji řekli kolegové a kolegyně. Myslím si, že mnoho otázek je stále otevřeno. A jistě se budeme nadále tomuto velice komplikovanému tématu věnovat. Pro mne, a říkala to také Ansander velice krátce, je důležitý ten systém získávání údajů. Tady se pohybujeme na poli které můžeme formovat pouze v případě, když budeme mít k dispozici dost údajů. A já se ptám, jaké problémy jsou tedy se získáváním údajů a jak obtížná a komplikovaná je ta snaha získávat údaje. Já jsem to slyšela tady v té přednášce odborníka z OECD, Eh, to, jsou, to byly takové ty smajlíci, zelení, červení a byly tam v podstatě pouze země ze severu a jihu Evropy. Je, je, je to náhoda, že nemáme k dispozici údaje z východních členských zemí, to by byla taková má otázka. A dále ono to jde nad ten rámec problematiky OSVČ. Nyní máme tu falešnou OSVČ, takový ten švart systém. To jsou lidé, kteří vůbec ještě nejsou ob- nějakým způsobem zachyceny v těch našich statistikách. Máte nějaké zkušenosti? Víte něco o tom švart systému? Kolik lidí se v tom pohybuje? Jak to s tím vypadá? ti falešní OSVČ. Já mám pocit, že skutečně se tomuto poli problematickému příliš nevěnujeme a velice úzce je to spojeno s nelegální prací. A pokud se snažíme nějakým způsobem zamezovat nelegální práci a lépe ji kontrolovat, tak eh, si myslím, že bychom této oblasti měli učinit ještě mnohé. Takže se vás ptám, zda již máte s tím nějaké zkušenosti, či ne. Děkuji, Adeně Heidrikulůl. Děkuji. Pane předsedo, děkuji všem řečníkům, děkuji za to, čím přispěli do programu dnešního dne a obohatili naši rozpravu. Já si myslím, že je tady celá řada věcí, kde by se členské státy měly víc podílet a zajistit, aby zaměstnanci, aby pracující, a ti takzvaní OSVČ, aby se všichni mohli domoci svých práv, aby se zabránilo vykořišťování lidí, to znamená, v každém členském státě by se to mělo nějakým způsobem uznávat a myslím, že zatím tomu tak není po mém soudu. Myslím, že stejně tady je důležitá role spotřebitele hovoříme o té kolaborativní ekonomice, gig ekonomice, platformové ekonomice. To je velice důležité ze sociálního pohledu, je to u spotřebitelů oblíbené a v podstatě není cesty zpátky, si myslím, ale spotřebitelé by také měli vědět o možnosti vykořišťování lidí v této oblasti a v podstatě je naprosto v pořádku, aby zaměstnanci měli sociální práva, aby měli podporu, aby měli důstojný, adekvátní příjem. A jde o to, že některý produkt nebo některá služba je tak říkají zvýhodnější, levnější přes tu platformu, tak to jsou prostě nějaké náklady, další náklady, dodatečné náklady, které třeba vedou k tomu, že pak ty zaměstnanci jsou důstojně adekvátně zaplaceni. Je to důležité pro spotřebitele, aby si to také uvědomovali. Tak říkajíc, jaká je hodnota těch levných služeb a nabídek, na čí úkor to jde. Já si myslím, že pokud jste OSVČ, tak sice máte svobodu poskytnout službu komu chcete, nejste pevně přivázání k nějakému poskytovateli na úrovni zaměstnavatele. Děkuji. Děkuji. Nemám žádné další zájemce o slovo, takže se ptám, přeje si ještě někdo vystoupit? Heinz. Pouze malé doplnění. Zapomněl jsem zdůraznit, že role sociálních partnerů v budoucím vývoji bude zcela zásadní. A to bychom si měli jasně uvědomit. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Poslední výzva. V tomto případě Eh, udělím slovo našim odborníkům vždy na pět minut a prosím je, aby zodpověděli na otázky, které byly položeny. A nyní můžete to prodloužit i na šest minut. Nejdříve paní Due. Děkuji. Mys, děkuji všem za poznámky a názory na ty prezentace, které tu zazněly. Já si myslím, že tady často zazněla jedna věc. Je třeba mít v těch věcech jasno. Bez ohledu na to, jak se to jmenuje, tak to posouvá naše vnímání a diskuze se pohybuje dopředu. Další poznámky při pohledu na platformovou ekonomiku nebo kolaborativní ekonomiku a souhlasím s tím, že ten pojem kolaborativní může mít určité prekonotace, ale je to velice důležité, jak to používáme, jak to utváří rozpravu. Musíme to mít na paměti, když budeme hledat nějaká řešení. To tady zaznělo u všech. Je třeba se sejít a spolupracovat na řešení v té rostoucí digitální ekonomice. Všichni také hovořili o, o údajích, o inputu. Než se dostaneme dopředu, než začneme pracovat na nějakých řešeních, tak si myslím, že opravdu musíme mít představu opírající se o vědecké studie, vědecká šetření. Všechny diskuse, uh, které se týkají sdílené ekonomiky v Irsku, tak my to máme na paměti, že hlas lidí, kteří pracují přes kolaborativní platformy, je často hlas, který v diskusích nezaznívá. A přitom oni jsou v popředí rozvoje té nové ekonomiky. Já bych opravdu chtěla zdůraznit, jak důležité je mít v tom jasno, mít víc vědeckých podkladů, jak řekla paní poslankyně Klun, jedná se o ten prvotní krok, který by mohly učinit všechny členské státy ve vztahu k jasnosti, aby zaměstnanci a OSVČ si byli vědomi svých práv. Nutně to není otázka nějakého vyhýbání se něčemu. Často OSVČ by mohly být to, čemu se říká nejistá pracovní místa. Ti lidé často nevědí, co by vědět měli. Není to vždycky tak, ale myslím, že tady se dá hodně zlepšit, pokud ti lidé si budou víc vědomi svých práv a budou mít přístup k informacím. To je asi všechno z mé strany. Je důležité mít jasno, je třeba mít více studií, mít více informací o tom, jak to v budoucnosti bude s tou platformovou a kolaborativní ekonomikou. Je důležité, abychom měli větší povědomí. Jedná se tady o ty, inform, o ty informace, které je potřeba dát lidem k dispozici. Děkuji vám. Tady bych skončila. Dankeschön. Děkuji. A nyní kolega Retik. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit anglicky. První bod, to je bod, který zmínil pan Becker. Ano, měli bychom využít stávající právo. Problém je, že máme tolik nových zákonů, ano, máte pravdu, většina věcí se odehrává už 100 let, jenom se mění ta technologická část. Ale důležité je prosazování a já mám pocit, že leta jsme měli firmy, které se snažili nějakým způsobem platit a e, vyhýbat se daním a teď se ty firmy v podstatě snaží vyhýbat zaměstnaneckým vztahům a vyvázat se ze své odpovědnosti. To je klíčový bod. Druhý klíčový bod s tím související je přeshraniční rozměr, což zaznělo Jean Lambert. To je problém, který máme v reálném světě. Pomyslete jen třeba na stavebnictví. Kolegové ze stavebnictví na evropské úrovni jsou všechny ty příklady, kde firmy zaměstnávají lidi z Rumunska mají jirskou smlouvu, platí sociální zabezpečení na Kypru a pracují v Holandsku a nikdo se v tom nevyzná. To znamená, tady se na to musí podívat EU, protože jedna klíčová věc z pohledu odboru, když já hovořím se svými členným, tak oni říkají, pro nás nefunguje jednotný trh. Evropa pro nás nefunguje. Pokud tohle se sečte, máme problém. Podívejte se na Brexit. Jeden z důvodů Brexitu byl, že my jsme jako odbory samozřejmě nebyli pro Brexit, ale nepodařilo se nám přesvědčit své členy a ten problém máme nejenom ve Spojeném království, máme ho i v jiných zemích. To znamená, že musíme se chopit iniciativy a ještě je tady věc, kterou vyzývám pana Junkra, když hovoříme o sociálním pilíři pro příští dva roky, tak potřebujeme program, který povede k tomu, aby jednotný trh pracoval i pro lidi, fungoval i pro lidi. To je důležitá věc, byť s dnešním tématem úplně přímo nesouvisí. Další otázka o Myslím, že máme spoustu variant. Ona je to zase otázka prosaz, pro prosaditelnosti práva. Pro mě je to otázka legislativní, to může být složité, ale když se uh, opřete do křesla a řeknete, zda je to v pořádku, tak někdo vám řekne, tohle je zaměstnanec a tohle není zaměstnanec a v podstatě tady není úplně přesně jasné, jak to s kým je. Je tady spoustu právních prvků a měli bychom se vrátit ke zdravému selskému rozumu podnikatelský duch, ono, entrepreneurship, to je věc, která u mě budí trochu emoce. Pokud vy jako zaměstnanec si nejste schopni vydělat na život a sociální zabezpečení přijde, řekne, no tak staňte se podnikatelem a, a, a buďte ten na tom líp a vyvážete se ze sociálního systému. Já si myslím, že tohle prostě nejde podnikatelství je skvělé, ale nejde pod tím heslem vylučovat lidi z práce a nechat je naprosto bez pomoci. Já chápu, typu, eh, že někdo to tak myslí. Jde tady v podstatě o atomizaci trhu práce, každý na své triko a nakonec budeme mít eh, globální výměnu práce, ráno se zalogujeme a budeme hledat nějaký jobík na ten den, na nějakých 10 minut a druhý den začnete hledat nějaký jiný jobík na jiných 10 minut. Další věc, s níž souhlasím, Platformová práce je opravdu dobrá pro studenty, ženy v domácnosti. Já se pamatuju, my jsme se snažili tu platformu rozjet a měli jsme tam um, v podstatě třeba ženy z oblasti zálivu, to jsou tedy lidé, kteří nemají jinou šanci. Pro ně je to dobré, ale z evropského pohledu si myslím, že bychom neměli říkat, že platformy jsou dobré pro studenty, ženy v domácnosti, ženy ze oblasti zálivu. Měli bychom se pokusit uslovit nějakou větší skupinu lidí. To jsou lidi, kteří chtějí mít pořádnou práci. Data, údaje. Uniropa a FEPS organizovali nějaké šetření, nějaké mm, ankety se sedmi zemích, do jaké míry je tam přítomná ona gig ekonomika. A já jsem si z toho vzal pro sebe, že v těch zemích, kde, jsme se to, kde se to dělalo 2,5 lidí víc než 50 svého příjmu získalo přes tu gig ekonomiku. A to už je docela slušný podíl. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Nyní Stin Breke. Děkuji. Nejdřív bych chtěl reagovat na to, co řekl pan Šustr a chtěl bych se omluvit, pokud jsem nemluvil dost jasně ve své prezentaci. Byl to i nedostatek času. Já rozhodně nechci říct, že všichni jsou osvč, těch implikací, právních implikací je moc, ale e, Jedna věc je otázka údajů. My to prostě nemůžeme měřit podle stávajících dat, kdo jsou tito lidé. Uh, když se podíváme na stávající soubory dat, tak eh, se soustředíme na ty OSVČ bez zaměstnanců, protože podle mě jsou nejblíž tomu, jak by se ti lidé označili v nějakých anketách, ale blíží se tomu. Ale eh, u OSVČ je to pravděpodobně tak, že z pohledu sociální ochrany mnoho těch lidí prostě by propadlo Máte naprostou pravdu. Ano, v mnoha v mnohem ohledu tady jsou problémy, ale dějí se nové věci, věci se rychle mění a tady dochází opravdu k fragmentaci. A myslím, že to už tady řekl i někdo jiný, co se týká sociální ochrany, je důležité opravdu podívat se na pravidla, která máme, aby lidé na tu ochranu dosáhli. Dovolte, abych hovořil o těch údajích. Tady jsou tři věci, které můžeme udělat. Máme ty stávající, ta stávající šetření, můžeme doplnit otázky a tím pádem doplnit ta data. Někdy musíte zvětšit ten vzorek, často jsou to malé skupiny lidí, takže ty vzorky by se měly zvětšit a klást jim specifické otázky také můžeme zlepšit administrativní údaje, ale můžeme samozřejmě získat hodně informací, když ty databáze údajů propojíme. A ještě jedna věc, kterou chci říct. Soukromý sektor má spoustu informací o těchto lidech a potřebujeme partnerství soukromého a veřejného sektoru a potřebujeme i nějaké daňové údaje potřebujeme výměnu dat v některých státech, kde vyměňovat si informace. Nejde o toky peněz, o toky informací. Ještě k údajům, protože toho tak málo víme, a protože se o tom hodně mluví, spoustu lidí říká, pracovní místa se mění, lidé migrují sem, tam, z práce do práce, ale v praxi nevíme, jestli se to opravdu děje. OECD odstartovala výzkumný program, zda skutečně dochází k nárůstu mobilitu, zda opravdu všecko se tolik mění. Zjistilo se, že naopak v některých zemích mobilita klesá. To taky může být problém. To znamená, že my úplně přesně nevíme, co se děje a potřebujeme tady víc výzkumu a víc informací. Co se týká onoho podnikatelství, Ono před deseti lety se hovořilo o podpoře mm, OSVČ, o podpoře podnikatelství, byly tam nejrůznější pobídky a impulzy. Teď se to snažíme zase jakoby usměrnit a, a vtlačit zpátky do původních rozměrů, protože dochází k, té, k tomu špatnému zařazení lidí a OSVČ. Je třeba to mít nějak vyvážené ve Spojeném království, tam je ten Institut pro fyzická studia, tam jde o to, zda jsou třeba ty pobídky pro osobač oprávněné. Ve Spojeném království je velice specifická situace, kdy byly rozšířeny třeba důchody na OSVČ, ale nepředpokládalo se, že budou víc platit, to znamená, že v rozpočtu pak vznikla opravdu díra. Zajímavé příklady z různých zemích jak to země dělají se sociální ochranou. To je velice široké téma. Spoustu z toho souvisí s příspěvky, s různými prahy a limity. Je třeba podívat se na ta pravidla, ale bylo tady pár zajímavých příkladů, z nich by se země mohly poučit. Máme tady zajímavé systémy zajímavých plateb na individuální účty. Pokud eh, změníte práci, jdete někam jinam, tak si ten účet odnesete s sebou a nestratíte to, co jste si na něj platili. Třeba ve Francii tam je ten příklad dávek v nezaměstnanosti. V, ve Francii máte práva, podržíte si práva na dávky v nezaměstnanosti Eh, když vezmete novou práci. Třeba vezmete práci na 6 měsíců, ale nestratíte ta svá práva, která jste nahromadili. Když eh, po tom eh, pracovním místu jste nezaměstnaní, vrátíte se k těm právům minulosti. Pak jsou tam třeba systémy důchodového zabezpečení pro OSVČ, tam jsou různé možnosti přerušení příspěvku, příspěvku do systému. To jsou všechno možná řešení. Mluvil jsem pět minut, takže už skončím. Děkuji. Uh, <clears throat> Děkuji. A nyní pan profesor Martin Rysák. Děkuji mnohokrát za otázky. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších otázek je to, co je vlastně skutečně nové což souvisí s otázkou klasifikace a nesmíme zapomínat, že již předtím jsme měli tři osobní zaměstnanecké podměry. To byla, to byla Cottage Industries, systém přesouvání práce doma a ve většině demokracií v Evropě první regulace činností byla regulace činností malých OSVČ, těch nejmenších, které ve většině členských států máme tradici i v USA, jak zacházet s takovými to zaměstnaneckými pracovními poměry. A tady vidíme, že nejdůležitější je samozřejmě otázka odměny, tedy ceny za práci i pro OSVČ a důležitá politická otázka, kterou si musíme položit, a proto nepotřebujeme 300 studií, je otázka, že když lidé zhodnocují svou vlastní pracovní cílu, tak by měli dostat odměnu, plat, ze kterého budou moci rozumně žít. Hlediska hospodářské soutěže je to velice normální, protože když já prodávám něco pod cenou, no tak je to v rozpory s pravidly hospodářské soutěže. Ale když já svou pracovní sílu já prodávám pod cenou, to je vlastně dumpingová cena, tak je to zcela normální. To si myslím, že je otázka, kterou je třeba si politicky a sociálně politicky položit a my si ji klademe, když se tady speciálně dnes e, zabýváme a častěji vidíme s těmito novými formami. Samozřejmě souvisí to s technologií, ale technologie to není žádný automatismus. Je to tedy na nás, jak my technologie používáme. já jsem se do, e, poučil mnohé, dozvěděl, label closet theory, the of working in 20th century, který vypadá prac v 20. století, A to tam popisuje jako to fenomén, který vyplýval z industrializace manuální práce. A nyní zažíváme zase jinou fázi. Zažíváme to, že to, co známe z průmyslové práce, se přetavilo do formy služeb a duševní práce, protože to můžeme momentálně velmi kontrolovat. To vidíme i v normálním pracovním poměru, že u těch vyšších úředníků či zaměstnanců nám eh, najednou e, typy práce, které jsme znali dříve z průmyslu a z práce na kous. Takže ten například burzovní makléř je eh, hodnocen každý den, stejně tak jako dřív byl hodnocen dělník podle kusu, které vyrobil. Takže toto je otázka té nové tendence a my si musíme zvážit, jak to chceme využívat. Platformy to umí výborně. A já si myslím, že to zcela nové, co nás stačí, staví před skutečné výzvy, je ta práce ve virtuálním prostoru, přeshraniční, aniž bychom se museli fyzicky někam jinam odebrat. A to jsou činnosti, kde já vlastně svou, vykonám svou práci v digitálním prostoru. A ta se také neexistuje pouze jako prekérní práce, nejistá práce, ale já si naopak můžu svůj snímek rengenový poslat do Indie, tam ho zhodnotí indický lékař a já dostanu to hodnocení, tu diagnozu plus takže je to globální konkurence, um, ve virtuálním prostoru a samozřejmě, že to masivně eh, snižuje ceny za práci. My vůbec nepotřebujeme ten indický lékař přišel sem, eh, nebo ne, vše se to odehrává ve virtuálním prostoru, což je výzva pro sociální systém, sociální zabezpečení pro daňové systémy a samozřejmě také pro právo, legislativu, zejména rozhodné právo, aplikovatelné právo, kde se může kdo obrátit na soud jakou právní cestou jít, v jaké zemi. Nebo tady, pokud tedy například dostanu do situace, kde musím žalovat proti indickému či americkému pracovníkovi, tady skutečně z toho vyplývají zcela nové problémy. A zejména problémy v oblasti vymahatelnosti práva. A další věc, není vůbec nezvyklé, že osobe se regulovaly své ceny, tak tomu bylo velice dlouho. Ale ta Konkurence je samozřejmě mnohem větší. V 19. století jsme měli naprosto uvolněnou hospodářskou soutěž a pak jsme z toho vynuli osobní pracovní cílu. Eh, byly založeny odbory, máme kolektivní vyjednávání, to akceptoval i Evropský soudní dvůr. Takže pracovní síla má skutečnou výjimku z práva Evropského práva hospodářské soutěže. A tady bylo zmiňováno, že potřebujeme sociální partnery, subsidiaritu, ale nejdůležitější na tom podle mne je to, že pro tyto skupiny jsme ještě nevytvořili vůbec žádné mechanizmy. Kdo je má zastupovat? Odbory? Nebo svazy zaměstnavatelů? Nebo svazy malých zaměstnavatelů? S kým budou vyjednávat? S těmi spotřebiteli? S těmi platformami? Tady skutečně musíme nalézt nějaké dobré řešení. A poslední věc, a tady si myslím, to zaznělo ještě příliš málo, to je ta změna hodnot. Změna pracujících samotných a toho, co se odehrává v jejich hlavách. E, to se projevilo velice dobře v jedné německé studii a já si myslím, že důležité je, že se nám podařilo vlastně zakódovat pracovníky jako OSVČ, zakódovat jim tu jejich vlastní identitu a No, k čemu vlastně došlo, že se takto skutečně chápou a že se nesnaží nějak združovat a hledat solidaritu, ale nakonec vstupují do konkurence s ostatními, což samozřejmě zase tlačí na ceny. A otázka, eh, do jaké míry tedy chceme připustit vlastně tuto konkurenci cen pro osobní pracovní, za osobní pracovní sílu. Děkuji mnohokrát, děkuji našim všem čtyřem odborníkům a odbornicím. Myslím si, že tato diskuze nám přinesla velice mnoho nám jako výboru pro zaměstnanost. Budeme samozřejmě na tomto tématu pracovat dál a to i v úzkém kontaktu s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, čímž zde vítám zástupkyni generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a prosím ji o komentář. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem Maria Nýbl z generálního ředitelství pro zaměstnanost. To bylo opravdu velice zajímavé, celá ta diskuse, která tu proběhla. Ty prezentace byly velice zajímavé a chtěla bych k tomu říct eh, eh, usnesení o kolaborativní ekonomice, na to připravujeme reakci ze strany komise. Jenom komentář k otázce dat a přístupu k datům. To je situace, kterou jsme zdůraznili v agendě kolaborativní ekonomiky, která byla vypracována minulý rok. Ano, je velký nedostatek dat a informací. Snažíme se za komisi maximálním způsobem uh, tu situaci nějakým způsobem překonat. Spolupracujeme s Eurostatem, snažíme se to zlepšit a máme různé studie, které eh, jsme iniciovali z mnoha stran komise. DG pro zaměstnanost se snaží pochopit, jaký je uh, dopad kolaborativní ekonomiky na zaměstnanost v EU. Máme docela velké vzorky, s nimiž pracujeme, máme i určité výsledky, které budou k dispozici příští rok. Těším se na to, až vás budu moct informovat o závěrech, které jsme z toho eh, vyvodili. Potom platforma pro nedeklarovanou nehlášenou práci. Tady se vede dialog se sociálním výborem o dočasné práci. Stejně tak se snažíme zjistit celkový ekonomický dopad kolaborativní ekonomiky a tak dále. Ještě část statistiky a údajů, která je zajímavá, to je kanadská statistika od statistického úřadu asi před měsícem to vydali. Tam je speciální modul, který se týká práce přes platformy. Týká se to onoho, ono přepravy peer-to-peer -peer a sdíleného ubytování. Jejich zjištění nebo souhrn, souhrnu můžete říct, že se jedná o rozšíření řádné práce. Je to zhruba méně než 1% pracovních sil. Ano, existuje to jako oficiální statistika. Děkuji vám. Dankeschön. Děkuji. Já ani se nepokusím všechno nějak schrnout, jen bych učinila si tři poznámky. První, k tomu mě vlastně inspiroval Hans Becker, hovořil o sociální tržní ekonomice. Je to také dobré připomínat vždy v tomto eh, výboru sociální tržní hospodářství. Vlastně snažíme se regulovat to, co se regulovat dá. Já si myslím, že v té diskusi bylo poukázáno na to, že vlastně je vlastně určitý eh, průlom v, ve zaměstnaneckých vztazích, eh, který budeme, kterému budeme čelit následujícím. Profesor, eh, jeden z řečníků na to také poukázal v rámci té, toho programu práce 4.0 nebo trh co se týká pracovních vztahů nebo pracovních poměrů, to se týká vlastně celospolečenské regulace. Na jedné straně samozřejmě jsou zde sociální partneři, kteří jsou zapojeni ale myslím si, že vlastně potřebujeme také určitou politickou regulaci nejen na úrovni národních států, ale kvůli přeshraniční povaze těchto nových forem práce také na úrovni Evropské unie. A to je vlastně věc, která patří k našim povinnostem. To je jeden bod, o kterém jsem se chtěl zmínit. Druhý bod. Divil jsem se v minulých týdnech, jak si s odstupem když se hovořilo o průmyslu 4.0 a rozvoji pracovního trhu. Já jsem se trošičku akademicky na to díval z mého lůžka nemocného. Co se týká sociálních práv, tak nikde není nějaké propojení, nějaká vazba ve světě médií to nejsou jen otázky, které, o kterých se diskutuje v, v parlamentu, ale je, je, jsou to ve veřejnosti vlastně ta vazba, to propojení mezi evropským minimálním základem sociálních práv a rozvojem tady těchto forem nehraje žádnou roli. Z mých zkušeností poslance Musíme ještě hodně udělat k tomu, abychom toto zapojili do programu výhledově a abychom to také eh, propojili v rámci těch veřejných diskusí. Uč pilíř evropských sociálních práv, to je se týká nejen sociálních práv, ale vlastně veškerých eh, práv, na která, eh, která, kterých lidí mohou využívat, co se týká jejich vlastně existence a jejich soci- a za sociálního začlenění. Já si myslím, že co musíme naléhavě udělat a zapojit do naší agendy, jde o vlastně zapojení tady těch této nové agendy, které vlastně musíme propojit, ale dnes se stala už standardem a i v jiných oblastech ještě se to musí vytvořit, tak aby se zabránilo aby vlastně všechny společenské síly, i veřejné, i v tomto parlamentu se zapojily. A toto to ještě jednou srdečně děkuji za tuto diskusi, děkuji expertce a expertům, děkuji zástupkyni komise. Budeme se dále věnovat samozřejmě tomuto tématu ještě více v následujícím období než dosud takže srdečně vám děkuji. Dobrá, takže ještě máme 8 minut času do začátku dalšího bodu, to znamená naši technikové se stále intenzivně snaží, aby zprovoznili zařízení a máme tedy nyní 8-minutovou pauzu do 11 hodin.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 Can you hear me? Okay, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 is something. Yeah, it was him. You clear? So, ich würde jetzt gern weitermachen. Rád bych pokračoval a doufám, že technika je již připravena pro to, co tady Eh, zkoušíme stále nové prezentační a konferenční technologie v oblasti tématu osoby s postižením. Nyní tedy otevírám bod číslo 5. Provádění Evropské strategie pro osoby s postižením. Spravodajkou eh, je Helga Stevens. Těm, ty procedury jsou již známé a já prosím kolegu Turise, zda bychom mohli konečně začít. Prosím, kolego. K pracovnímu postupu. Eh, budeme mít tady eh, tu, tu konferenci Skypeovou, máme naše zelené, červené a žluté karty. Červená karta ukazuje na to, že nechápe, chápeme, nerozumíme to, co říká řečník. Žlutá karta tu ukazujete v případě, když řečník hovoří příliš rychle a zelená karta znamená, že je vše v pořádku. Já vás prosím, abyste po konci, na konci schůze nechali karty na stolech, ne abyste si je vzali sebou a potom je používali při fotbalu, ty červené žluté karty během e, letní přestávky. To ne, nechte karty ležet na stolech. E, dnes jsme si tedy pozvali, proto abychom se hloubili, zanořili do tohoto tématu, do tématu provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižení, čtyři odborníky. Je to Emmanuel Grange z Evropské komise, generální ředitelství pro zaměstnanost a odpovídat za toto téma v komisi. Pak je to paní Nadia Hada, z European Disability Forum, Rosita Hickey z European Ombudsman Office, tedy z úřadu Evropského ombudsmana a Damian Tačič místo předseda UNCRPD tohoto výboru, který je připojen prostřednictvím videokonference. To byl ten hluk, který se tady odehrával, neboť kolega Technik se snažil zprovoznit naše spojení a doufám, že stále funguje a že budeme tedy moci i hned pak přejít k přednášce pana Tačiče, hned jak se dostane jako čtvrtý ke slovu, jako první má nyní slovo Emmanuel Grange za DG Ample, kde ji máme. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozvali, abych prezentovala tuto zprávu o zavádění strategie evropské pro osoby se zdravotním postižením do roku 2020 a zejména bych chtěla poděkovat paní Stevens za její práci, kterou odvedla, která bude velmi užitečná pro nás do budoucna, pro tuto strategii a pro její pokračování. Abych to stručně připomněla, ta strategie byla schválena zejména proto, aby umožnila uplatňování úmluvy z OSN o právech osob s postižením, aby zajistila také konsistenci s činností Evropské Evropské komise v této oblasti. Týká se osmi oblasti přístupnosti, účasti, rovnosti, zaměstnanosti, vzdělávání a školení, sociální ochrany, zdravotní, zdraví a externí činnosti. Zpráva, kterou jsme schválili v únoru letošního roku, je vlastně interní pracovní dokument, staff working dokument. Je to tedy pracovní dokument oddělení komise. Jehož cílem není provést hodnocení jako takové. Není to žádné formální hodnocení, které budeme dělat na konci této strategie. Ani to není nějaká vize do budoucna toho, co by se mělo udělat, co ještě zbývá udělat. Je to takové zhodnocení, takový současný stav toho, co udělala Evropská komise pro provádění této strategie, jaká opatření byla přijata, co bylo dosaženo a co ještě musíme udělat, aby bylo dosaženo kýžených cílů. Musím přiznat, že jsme mysleli, že tu zprávu zpracujeme trošku dříve, ale bylo velmi živé, byly probíhaly velmi živé veřejné konzultace, více než 1500 odpovědí a to vyžadovalo podrobnou analýzu, která zabrala více času, než jsme plánovali a výsledky této analýzy se nacházejí zejména v jedné z příloh ke zprávě a ukazují zejména hlavní obavy nebo hlavní tedy cíle, a to, co vyplynulo z těch veřejných konzultací, a to je zaměstnanost. Zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením jsou další důležitá témata, ale to nejdůležitější, které vyplynulo, je tady tohle. V příloze k této zprávě také máte dokumenty, které jsou užitečné, protože tam vlastně se do detailu popisuje uplatňování této strategie s jednotlivými akcemi, opatřeními a jsou tam také doporučení výboru OSN všechno to, co bylo již uděláno a co ještě se má udělat. Příloha 5 k této zprávě, ta je také velmi užitečná podle nás, protože hodnotí velmi komplet uceleným způsobem právní dokumenty, které byly schváleny v posledních letech po celé období strategie a které jsou stále platné, stále aktuální a souvisejí s těmi postiženími. Není to tedy seznam kompetencí Evropské unie v oblasti lidí s postižením, to by byl daleko formálnější obsáhlejší dokument, který by musel být schválen radou, což by zabralo více času. Ale provedli jsme důkladnou zásadní práci, abychom eh, schromáždili veškeré legislativní akty, přijaté ke dnešnímu dni, které přispívají k provádění strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Více než 130 dokumentů jsme schromáždili, což vlastně byla konkrétní práce Evropské komise. A závěry tohoto doku, pracovního dokumentu ukazují, že obecné cíle strategie jsou stále aktuální, i když je ještě mnoho práce před námi, že závazky, které jsme přijali, jsou, se zdají dobré, ale že musíme samozřejmě pokračovat v této práci až do konce provádění této strategie, což by normálně mělo být v roce 2020, a zejména v oblasti zaměstnanosti, výchov, vzdělávání a sociálního začlenění a mohu vás ujistit, že komise je velmi zapojená do této práce, aby se dokončila a provedla ta strategie do roku 2020. Několik konkrétních příkladů toho, co bylo realizováno, jakého pokroku jsme dosáhli, schválili a prezentovali jsme návrh European Accessibility Act. Říkám to v angličtině, to už je takový zvyk. Je to směrnic, směrnice o webových stránkách, byla také schválena legislativa v oblasti dopravy, ta hodně zohlednila osobní asistenci a přístupnost. Také právě eh, provádíme určitou pilotní akci, pilotní projekt pro Eh, zmapování handicapu. Osm členských států se zapojilo a výsledky by měly být užitečné pro širší provedení a rozšíření na ostatní členské státy. Bylo dosaženo také velkého pokroku se zaváděním, používáním strukturálních fondů, protože přístupnost a nediskriminace to jsou vlastně podmínky pro přijetí a realizaci strukturálních fondů a oper, v rámci operačních programů základ, sokl pro evropská sociální práva. Potom zde byl také akční plán pro lidská práva a mnoho projektů. Erasmus+, Plus, ten také zohledňuje údaje o, osobám, o osobách se zdravotními postiženími, takže mnoho věcí již bylo uděláno. Je to tedy pracovní dokument, zpráva, která globálně se jeví pozitivní. Opakuji tedy, že je to takový faktický dokument. Nejsme zavázáni, jak si dokazovat efektivnost, a, ale samozřejmě jsme zavázáni k tomu, abychom dokončili to, k čemu jsme se zavázali. A již nyní e, vyvstává otázka budoucnosti, co by mělo následovat po té strategii 2010 až 2020. To ten pracovní dokument neuvádí ale je jasné, že budeme muset již nyní se zapojit do a provést formální zhodnocení této strategie, které by mohlo sloužit jako základ pro zpracování a následujících politik. Samozřejmě s určitými klíčovými otázkami. Potřebujeme stále evropskou strategii v oblasti pro osoby s postižením. Jakou formou, na jakou dobu, jaké činnosti by to mělo pokrývat, jaké oblasti, jaké jsou ty důležité otázky. A Zdá se nám, že ta zpráva, kterou parlament schválí na konci této práce, která byla zahájena paní Stevens již před nějakým obdobím, myslím si, že to je velmi užitečná práce, protože vy vlastně můžete jít dále nad rámec toho, než to jsme udělali v našem pracovním dokumentu. A předem vám děkuji za váš velice důležitý příspěvek parlamentu k, k těmto budoucím úvahám a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám. Nyní má slovo Nadia Hadat z European Disability Forum na sedm minut. Prosím, dodržte řečnický čas. Děkuji, děkuji za pozvání našeho fóra, fóra osob se zdravotním postižením na tuto akci. Zastupujeme asi 80 milionů lidí s postižením napříč celou Evropou a jsme velice potěšeni, že výbor pro zaměstnanost a paní poslankyně Stevens se pustili do této zprávy a plně respektují článek 4.3 Konvence práv lidí s postižením a že od samého počátku práce zahrnuli lidi s postižením a jejich zástupce do té práce. Eh, naše fórum a jeho členové se podíleli i na expertním dialogu, který se konal v červnu minulé, který se konal v červnu za organizaci parlamentu. Podporujeme paní zpravodajku Stevens při návrhu i finalizaci práce. Hlavní body pro naše fórum v této diskuzi jsou tyto. Zpráva o pokroku Evropské komise poskytuje obsáhlý přehled o všech opatřeních, která byla učiněna pro provádění eh, této strategie. Také je to velice zajímavé, když jsme četli o provádění závěrečných pozorování, která dostala EU od výboru CRPD v roce 2015. Také jsme přivítali aktualizovaný seznam nástrojů jako přílohu k této zprávě. Tato pozorování potvrzují, že evropská strategie pomoc osobám se zdravotním postižením byla zásadně revidována a stále povede k vypracování nového akčního plánu pro zbývající léta 2017 až 2020. A také vyzýváme, aby ta strategie byla aktualizována, aby vzniklo follow-up a aby obsahla strategie výboru CRPD pro léta 2020 a 30 pokrývala všechna plána, že plá, všechny, eh, všechna práva. Vyzýváme Evropskou komisi, aby učinila obsáhlé posouzení dalšího vývoje v oblasti práv osob s postižením a aby rozšířila evropskou strategii tím, že do ní zahrne víc oblastí a propojí to s review a revizí politik, programů a finančních nástrojů, třeba Evropa 2020 nebo eh, genderová strategie, strategie práv dětí a evropské závazky ve vnější činnosti. To spolu s jasným rámcem implementace a jasným rozpočtem je docela jasný indikátor protože strategie pomoc osobám se zdravotním postižením vznikla dřív, než vstoupil do platnosti rámec CRPD a proto je, třeba, proto je nutné ji implementovat. Strategie 20, 2020 eh, až 30 by měla zahrnovat všechny instituce a agentury EU a měla by plně začlenit závěrečná pozorování výboru CRPD ve vztahu k EU. A také by tato strategie měla být plně integrována a měla by se stát součástí makroekonomických strategií. Evr- strategie 2020 evropského semestru a všech implementačních mechanismů a měla by také plně zahrnout eh, cíle udržitelného rozvoje, které byly stanoveny v agendě OSN 2030. Rok 2021 by měl být vyhlášen příštím rokem Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Poskytli jsme obsáhlý input do odborného dialogu, kdy jsme chtěli zdůraznit některé hlavní body, které bychom rádi, aby byly zahrnuty do bodu um, implementace strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením a o bychom rádi, aby se objevily i ve strategii pro leta 2020 a 30. Práva postižených by se měla stát mainstreamem a komise by měla obsáhle zmapovat situaci ve všech zákonech, politikách, programech, tak, aby došlo k plné harmonizaci s ustanoveními UNCRPD a aktivně by reprezentovaly organizace v tomto procesu. Toto mapování by mělo být doprovázeno analýzou mezer a nedostatků, kosou, kde by měly být posouzeny mezery v zákonech, v police a v mainstreamu práv postižených osob a UNCRPD. E Toto mapování a mapování mezer by mělo být explicitně zahrnout v revidované strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Výbor Spojených národů CRPD explicitně říká, že zástupce organizací postižených osob musí být přizván ke konzultacím a zahrnut do procesu implementace konvence a do monitoringu této implementace. Tedy následně po evropské strategii by mělo dojít ke skutečnému a rozumnému strukturovanému dialogu mezi Evropskou unii a evropským hnutím organizacemi postižených osob v Evropě. To se samozřejmě týká článku 4.3 a 33.3 UNCRPD. Navíc by Evropská komise měla eh, přijít s programem budování kapacit pro organizace postižených osob, tak, aby eh, byly plněny všechny povinnosti. A závěrem doporučujeme, aby vznikl interinstitucionální koordinační mechanismus, který usnadní rychlou a hladkou implementaci Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením závěrečných pozorování a výboru Spojených národů CRPD, včetně organizací osob s postižením, do všech konzultací a do veškeré implementace. Děkuji vám za pozornost. Dankeschön. Děkuji. A nyní má slovo Rosita Hickey z kanceláře Evropského ombudsmana. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, paní Stevens. Děkuji vám za to, že jste přizvali kancelář Evropského ombudsmana k této akci. Dnes úřad ombudsmana představuje rámec UNCPD, což je vlastně věc, která, instituce, která se stará o implementaci úmluvy OSN. Rámec se skládá z parlamentu, kanceláře Orbusmana, agentury práv a Evropského fóra osob se zdravotním postižením. Jehož zástupce tu právně ho, hovořil. Všichni přispěli k této prezentaci v rámci svých úkolů než budu hovořit přímo o evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením, chci zmínit dvě nedávné aktivity tohoto rámce, o němž si myslím, že by poslanci měli být informováni. V dubnu 2017 se tento rámec sešel s pracovní skupinou Rady na lidským právům, abychom si vyměnili zkušenosti o hlavních trendech v zákonech, politikách a programech a vnější činnosti EU, abychom hovořili o Evropské deklaraci kompetence a o možnostech EU, aby ratifikovala e, protokol OECD, což se týká individuálních e, stížností k výboru CRPD. V květnu 2017 jsme hostili čtvrtou výroční schůzi s národními rámci, tak aby došlo k výměně osvědčené praxe, abychom se informovali o monitoringu CRPD. Soustředili jsme se na článek 19 úmluvy o právech na nezávislý život a hlavně o využití Evropského strukturálního a investičního fondu na podporu nezávislého života. Jde tady o doplnění práce individuálních členů, což vede k ochraně a k implementaci této úmluvy. A teď k Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Jak víme, strategie je hlavním nástrojem pro podporu implementace konvence v EU. Z tohoto důvodu je pro nás tato akce velmi důležitá. Jak víme ze zprávy komise, bylo dosaženo pokroku, včetně přijetí e, směrnice o dostupnosti webu a e, návrh Evropského aktu dostupnosti. Máme velké požadavky na dostupnost, máme financování z Evropského strukturálního a investičního fondu, stejně jsou tady ty podmínky ex ante, třeba v oblasti přechodu z z institucionální do komunitní péče. To jsou všechno pozitivní kroky. Komise se sama zavázala, že bude činná i v jiných oblastech, včetně směrnice o rovném přístupu. Co se týká e, výboru OSN CRPD v Ženevě, tak ten doporučuje v tom středně dobrém e, přehledu strategie, že by EU měla mít jasné směrnice o inkluzi, o zahrnutí závěrečných pozorování tohoto výboru OSN s jasnými měřítky a parametry a s úzkými konzultacemi s osobami se zdravotním postižením a organizace, které, organizacemi, které je zastupují. V červenci 2007, červnu 2017 tento parlament také vyzval komisi, aby využila eh, toto hodnocení tak, aby byla i z genderového hlediska eh, byly z genderového hlediska ty závěry výboru OSN implementovány. Je třeba mít jasný časový rámec, je třeba stanovit jasné indikátory a jasná měřítka. Kromě jasného časového rámce pro tu zamýšlenou akci bychom stále měli mít na paměti monitoring legislativních a politických opatření a jejich implementaci do praxe. To je velice důležitá součást efektivity strategie by také měla reflektovat stávající i budoucí výzvy, včetně dopadů úsporných opatření na osoby s postižením, stejně tak na pokračující situaci v souvislosti s uprchlíky, jenom abych zmínila několik máro příkladů. Co se týká eh, dat od jednotlivých účastníků těch rámců. Všichni se účastnili veřejných konzultací k tomu, k tomu, středně, k tomu střednědobému vyhodnocení implementace strategie a zdůraznili, že strategie by měla obsahovat měřítka tak, aby byly zahnuty, zahnuta závěrečná pozorování výboru CRPD. Myslím si, že je důležité na tomto místě zmínit, že tyto organizace uh, také žádali o politické zastoupení osob se zdravotním postižením a jejich e, zlepšení tohoto za bezpečení. Třeba by EU mohla zlepšit situaci tím, že by byly standardizovány směrnice tak, aby byl usnadněn přístup do veřejných budov, kde se konají většinou volby. Tam bývají volební místnosti. Stejně tam eh, jde o práva osob eh, s psychointelektuálním postižením. Co se týká agentury základních práv, tak strategie by mohla zahrnovat opatření, která by pomohla institucím posílit stávající mechanismy sloužící k zahrnutí osob s postižením a jejich organizací, různé konzultace a poradní akce, které by zahrnovaly různé skupiny postižených osob. Také by to mohlo podporovat e, větší účast v konzultačním procesu, tak aby bylo zajištěna velká, mm, veřej, velká míra veřejnosti těchto akcí. Členové tohoto rámce se také starají o ochranu práv dětí a žen s postižením. Tolik jenom pár příkladů práce našeho rámce. Když se podíváme dopředu, tak bych řekla, že je tady potřeba mít eh, globální strategii, aktualizovanou strategii, tak, abychom mohli úmluvu řádným způsobem implementovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k našemu čtvrtému odborníkovi. To bude technicky náročné. A já se srdečně vítám pana Damiana Tatiče, který je místo předsedou UNCRPD. Prostřednictvím skypové videokonference se s ním nyní skontaktujeme. On je v Bělehradě, pokud jsem správně informován. Já vás, té pane Tatiči, srdečně vítám a na svou přednášku máte sedm minut, neboť máme velice napjatý časový plán, takže prosím, máte slovo. Thank Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, milí kolegové, doufám, že mě vidíte a slyšíte dost dobře a jasně. Chtěl bych poděkovat technikům za jejich podporu. Je mě velice líto. I would also like to take uh, a bit of my time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 to the best of my ability. I wish very successful work. I thank you for your time and attention, and I'm uh, looking forward to the our continued interaction and cooperation. Thank you very much. Dankeschön. Das... Děkuji. To byly naši čtyři odborníci a nyní zahájíme diskusy. Nejdříve má slovo paní zpravodajka Helka Stevens, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, odborníci, nejdřív bych chtěla poděkovat všem odborníkům za to, že přišli a podělili se s námi o své názory. Také chci poděkovat sekretariátu výboru pro zaměstnanost za to, že umožnili uh, dostupnost pro všechny, to je velice důležité pro eh, osoby se zdravotním postižením organizace, které je zastupují. Já velice vítám ochotu komise spolupracovat s parlamentem na strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením za rok 2020. Chtěla bych zdůraznit, eh, že Návrh, který byl předložen tento týden, byl navržen, jak ohlášeno, eh, v úzké konzultaci s fórem EDF. Jeho členové a ostatní evropské organizace, které pracují v oblasti nediskriminace před několika máro týdny po minulé schůzi výboru EMPL, eh, moje kancelář vedla osm rozhovorů s odborníky, bylo to skvěle obsazeno. Uh, a použili jsme to při paragrafovaném změní návrhu textu. Také bych ráda poděkovala Marian Harkin a Adamu Košovi, kteří mi pomohli. Děkuji všem, kdo poslali zástupce svých kancelářů na svých kanceláří na tyto workshopy. Myslím, že ty workshopy byly velice užitečné. Návrh textu byl zaslán fóru EDF, aby na něj mohli reagovat, tak, aby bylo zarušeno, že e, se opravdu budou účastnit všichni odborníci. E, spolupracovala jsem s EDF a jeho členy na celé řadě pozměňovacích návrhů, protože původní návrh byl jenom na několik málo stránek. Pozměňovací návrhy eh, zajistí, abychom reagovali na všechny poznámky. Moje kancelář poslala, stínové, eh, poslala pozměňovací návrhy všem stínovým zpravodajům na všechny politické frakci eh, Lhůta je 6. září, času je dost. Vím, že budou letní prázdniny, ale čas máme. A prosím, dejte vědět mé kanceláři, pokud chcete spolu podepsat ty pozměňovací návrhy. Těším se, že budeme pokračovat v práci, ve spolupráci v rámci CRPD s, fórum, s fórem, s komisí a se stínovými zpravodaji. Prosím, kontaktujte mou kancelář, máte-li jakékoliv eh, otázky nebo chcete-li přispět pozměňujícími návrhy. A ještě jednou děkuji odborníkům za to, že přijeli naše pozvání. Vaše příspěvky byly velice užitečné. Děkuji vám všem, že jste to umožnili a těším se na budoucí práci v příštích týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji a nyní Marek Plura za EPP. Vážení kolegové, vážené kolegyně, jsem velice potěšen naším dnešním setkáním a doufám, že závěry z naší diskuse naleznou své místo v konečné podobě zprávy. Jako stínový zpravodaj jsem se pokusil dosáhnout různých oblastí a chtěl jsem vědět, jak má být strategie implementována a také jak má vypadat v budoucnosti. Eh, zaslal jsem speciální dotazník eh, eh, zúčastněným stranám, skupinám zájemců a také odborníkům, kde šlo o to získat příspěvek pro vypracovávání této zprávy. Rád bych se s vámi podělil o ty hlavní závěry, které mi vyplynuly z workshopu a dalších schůzek. Co bylo zde obzvláště zdůrazněno? Je třeba, abychom věděli, či abychom získali více poznatků o této strategii, potřebujeme informační kampaň. A rovněž bylo zdůrazněno, že strategie musí být, abych to tak řekl, nějakého svého vlastníka, majitele. Evropská komise musí navázat eh, kontakt se eh, skupinami, kterých se to týká. A jsem přesvědčen, že eh, v rámci současných komunikačních možností a také angažovanosti národní delegací je toto naprosto proveditelné, je to možné a přineslo by to mnohem lepší výsledky, než kdybychom se pouze omezili na konzultace ve vlastní slova smyslu, konzultace se zúčastněnými stranami na internetu. Aby strategie mohla být úspěšná, musíme se ptát eh, skupin, které to zajímá v každém stádiu provádění strategie jak při vypracování, tak při jejím hodnocení. Je to pro strategii, myslím, zásadně důležité. Mám tím samozřejmě na mysli to pokračování strategie v letech 2020 až 2030. Dále jste byla zdůrazněna nutnost stálého monitorování a nutnost realizace v rámci akčního plánu potřebujeme také Evropský akt o přístupnosti. Dále bylo zúrazněno, že strategie by měla poskytnout více prostoru pro strategii nezávislého života. A další věc, která byla zmiňována, to byly požadavky, že je třeba mít více vzdělávání a více podpory pro oblast zaměstnání. Děkuji, předseda. Na tomto místě ještě jednou prosím, abyste dodržovali dobu dvou minut. Jako další za frakci SAD Marita Lisku, která zastupuje Vilia Blinkevičujte. Uh, Děkuji. Hlavní body za naší frakci SAD k tomuto cíli je, že musíme revidovat strategii tak, abychom s nás implementovali úmluvu OSN o pomoci osobám se zdravotním postižením. Je potřeba monitorovat implementaci té úmluvy. To je první věc. Druhá, strategie nebere v úvahu negativní dopady ekonomické krize, dopady na osoby se zdravotním postižením. Víme, že lidi s postižením závisí na sociální ochraně a víme, že jsou velice zranitelní na trhu práce a to je opravdu velice zásadní věc ekonomikou silně ovlivněná. Víme, že ekonomická krize měla dopad na inkluzi lidí s postižením a musíme s tím něco dělat. Třetí bod, last but not least, je zásadně důležité, abychom začali uvažovat o strategii pro roky 2020 až 30 Zbývají nám dva roky do konce stávající strategie a musíme se už začít v myšlenkách věnovat budoucí strategii, tak, aby Evropa pokračovala eh, v implementaci práv, základních práv osob se zdravotním postižením. Thank you, Chair, and Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste zorganizovali tuto eh, rozpravu. Je pro mě velice důležitá. Chtěla bych se zeptat na pár věcí. Za prvé, jaké zatím provedené akce podle vašeho názoru jsou v souladu s výborem CRPD? Zazněly tady informace od eh, úřadu ombudsmana, ale mě by zajímalo, co dobře fungovalo, ale stejně by mě zajímalo, co nefungovalo, tak abychom mohli mít řádnou legislativu. Mě by zajímalo, co třeba nebylo implementováno. Já se ptám proto, abych věděla, co z toho máme za ponaučení. Je třeba v té nové strategii implementovat CRPD. Já tady nehovořím o mainstreamingu této strategie, nehovoří, nehovořím o plné účasti lidí s postižením, ale mě by zajímalo, kdybyste mohli hovořit o tom, co říkal pan Tatič, Zda jsou jiné oblasti, o nich se domníváte, že by přispěly k implementaci CRPD, pokud eh, nezměníme, nebudeme modifikovat stávající pravidla. Mě by opravdu zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Dankeschön. Děkuji srdečně a nyní má slovo paní Tatiana Zdanoka. Tatiana Zdanoka. Kde ji máme? Thank you. Uh, so, yeah. We just, uh... Děkuji. Za prvé bych chtěla poděkovat uh, Helze Stevens a celému sekretariátu za organizaci uh, této schůze, to, o to setkání, tematického setkání. Uh, s nevládními organizacemi. Samozřejmě čekáme na dokumenty, abychom předložili pozměňovací návrhy. Já si myslím, že tady máme širokou míru koncenzu o tom, čeho chceme dosáhnout a myslím, že budeme schopni spolu podepsat eh, pozměňovací návrhy, o níž Helga Stevens hovořila, tak, aby byly předloženy jménem velkých politických frakcí. Co se týká struktury zprávy, tak si myslím, že je velice důležité věnovat se prioritním oblastem, ale uh, zároveň i těm doplňujícím, které souvisí třeba s otázkou žen a dětí s postižením, s implementací a monitoringem. A samozřejmě myslím si, že velice důležitá část zprávy Eh, se věnuje budoucí strategii po roce 2020 do roku 2030. Tedy držím Helze Stevens palce a doufám, že spolu budeme velice efektivně spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Nyní Kostadenka Kuněva, také dodržte prosím dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Evropské komisi a všem expertům za jejich eh, nesmírně užitečné příspěvky. Já mám dojem, že jsme teprve na začátku obrovského úkolu, který je před námi a který musíme splnit. Úkol, který musí pokrýt opatření, která musíme přijmout pro to, abychom zlepšili každodenní život lidí se zdravotním postižením. A je také eh, potřeba stanovit priority a zlepšit Eh, větší, zajistit větší informovanost, viditelnost toho problému. Mám dojem, že eh, čím méně společnost ví o našich problémech, tak se přijímají, tím spíše se přijímají rozhodnutí, která nejsou pro nás vyloženě dobrá, protože se přijímají jaksi v naší absenci. Mám radost z práce, kterou odvedla paní Stevens a také se oceňuji diskusi, kterou jsme vedli s experty v rámci této evropské strategie. Potřebujeme skutečně zanalizovat politiky, které již byly prováděny. Potřebujeme více informací o úspěch, úspěších a neúspěších. Musíme také vědět, proč ty bývalé nebo stávající politiky nebyly tak úspěšné, jak jsme doufali. Musíme se pokusit pokračovat rychleji, musíme se snažit pochopit, proč některé věci eh, nabyly spoštění. Také <clears throat> musíme jaksi naplánovat budoucnost konkrétněji, přesněji a cílenějším způsobem. Musíme využít veškeré ty mimořádné možnosti, které nám nabízejí nové technologie. Je potřeba také říci jasně, že naše problémy jsou prioritními problémy, ale často se stáváme jaksi dvojími oběťmi z důvodu určitých předsudků, velmi obtížných podmínek, které máme. Takže zde máme na jedné straně naše zdravotní postižení a na druhé straně čelíme obtížím každodenního života. Takže je potřeba opravdu se zaměřit na to, jakým způsobem řešit tuto problematiku lidí s postižením. Není to civilizované, aby osoby s postižením byly považovány za eh, překážku za, pro podniky a je opravdu ostuda, když vidíme, jak texty o, příslušnost, o přístupnosti se do posud vyvíjely. Musíme skutečně otevřít naše srdce a odvážně přijmout naši odpovědnost, která patří každému z nás. Myslím si, že se nesmíme schovávat za nějaké politické manévry a politické poli prázdná slova, kde se nám nedaří ani vlastně stanovit správnou definici zdravotního postižení. Nedokážeme se shodnout ani na definici skupin, které potřebují pomoc. Děkuji a jako poslední eh, výtinová zpravodajka Joel Mela. Děkuji, pane předsedo. Ano, máme zde určitou etapu Eh, veliké politiky pro osoby s postižením, která už se realizuje na úrovni OSN více než 25 let a v Evropě zejména od roku 2000. Obecná myšlenka je rozvíjet politiku nediskriminace osob s postižením v nejširším slova smyslu, abychom přispívali k jejich mobilitě na evropské úrovni. Ano, to samozřejmě může probíhat v těch osmi prioritních oblastech, které byly stanoveny v architektuře té zprávy s těmi třemi ukazateli, které jsou alarmující, nezaměstnanost, eh, chudoba a životní podmínky osob s postiženích, eh, což, které jsou skutečně alarmující. Žádná evropská země do dneška skutečně nerozvinula nějakou hlavní velkou globální politiku v této oblasti. A jsme velice opat, opatrní, protože máme zde, že se podíváme na první stránky sdělení komise z května 2000, tak vidíme, že hlavní je vytvořit určitý trh z prosto milionu osob s určitými výhledy do roku 2010 pro trh přístupnosti služeb kolem 30 miliard eur. Ano, je zde velká politika pro lidí, ale ne pro instrumentalizace a obchodní eh, obchodování jaksi s postiženími, protože vlastně musíme bojovat v této oblasti. Zde jsme velmi opatrní a doufám, a to jsou otázky, které bych chtěla položit, jak můžeme postupovat, abychom bránili tomu, abychom šli s tímto směrem na straně 4 sdělení z roku 12. května roku 2000, abychom se neubírali tímto směrem, který je špatný. Děkuji, předseda, děkuji. Takže teď máme problém, kde bychom chtěli dát expertům ještě dvě minuty. Museli bychom zkusit přerušit, takže Žádám vás o pochopení. Chceme ještě tedy vyslechnout experty, jejich reakce. Máme ještě sedm minut na experty. Takže jedna minuta? Tak prosím, omezte se na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Já nechci opakovat všechno to, co už předchozí řečníci řekli. Chtěl jsem poukázat jen na to, že je nesmírně důležité, aby ta zpráva byla vyvážená, ale také realistická, aby si kladla do udrž- reálné cíle. Po konzultacích s experty, které jsem vedl sám a které opravdu byly velmi užitečné, tak eh, si uvědomují, že jsou zde ještě určité představy, které nejsou realizo- reálné, nej- takže musíme je formulovat reálným způsobem pro jednání s radou, která budou následovat. Děkuji. Ano, takže to bylo ještě méně než minuta. A nyní dávám slovo kolegyni Emmanuel Grans z DG Ample na závěrečné slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Jen bych chtěla připomne, připomenout, že stávající strategie byla zpracována skutečně podle umluvy OSN. I když ještě v té době nebyla ratifikována, tak už jsme měli signatáře a konstrukce té strategie to zohlednila. Je samozřejmé, že nová strategie si musí stanovit jako priority uplatňování umluvy OSN. Byly zde zmíněny také cíle udržitelného rozvoje, to je skutečně důležitá věc pro nás. A abychom se, abych se snažila ještě to urychlit, Opravdu vám děkuji za všechny informace a údaje, které jste zazněli a ujišťuji vás, že cíl hodnocení stávající strategie i zpracování potenciální budoucí strategie budou probíhat vždy v úzkých konzultacích s občanskou společností a s evropskými institucemi a se všemi zúčastněnými subjekta, subjekty v oblasti této politiky. Nepřipadá v úvahu, aby komise pracovala izolovaně sama v takto důležité oblasti a budeme opravdu opravdu eh, úzkostlivě dbát na to, abychom toto dodržovali. Ještě jednou vám srdečně děkuji za spolupráci. Děkuji. Nyní imat, Umakuláda Placencia. Ne? Aha, tak to je nějak... Zde máme nějaké špatné informace, takže Nadě Hadat. Okay, thank you. Děkuji. Ráda bych poděkovat, poděkovala za všechny poznámky, které zazněly. Samozřejmě, pokud chceme posílit eh, evropskou strategii a uvést ji do souladu s CRPD, potřebujeme novou legislativu a, nebo všechny závazky, které EU vezme na sebe, musí být v souladu s CRPD a jeho závěry. Když hovoříte o dostupnosti, tak ta, ten dokument by se měl opravdu věnovat dostupnosti, neměl eh, by vylučovat svobodu pohybu, vylučovat práva osob se zdravotním postižením, která budou uznávána ve všech eh, ohledech. A je třeba v tomto dokumentu to všechno zohlednit. Jinak to bude dokument, který vlastně tu dostupnost neumožní. To znamená, lidi se zdravotním postižením by měli, musí mít všechna stejná práva jako ostatní občané. Musíme trvat a na tom a zdůraznit všechny články CRPD od 1 po 33. Děkuji. Danke sehr. Ano, děkuji vám. A nyní Rosita Děkuji, pane předsedo. Abych reagovala na otázky paní Harkin, řekla bych dvě věci, co se týká mezer. Za prvé, eh, těch závěrečných pozorováních eh, výboru CRPD, tam je detailní seznam toho, co oni si myslí, že tam chybí a my bychom měli být dostatečně ambiciozní na to, abychom to vzali na vědomí. Musíme reagovat nejenom na ten dopis jako takový, ale na ducha, materii toho dopisu. Druhá oblast. Eh, důležité je podívat se na to, co eh, řekli členové monitorovacího rámce, protože už tady zaznělo, že je důležité mít eh, reálný monitoring na místě. Monitoring existuje a oni podrobnost, podrobně reagovali na zadání komise. Bylo tam napsáno, co funguje, co se ještě udělat musí. Takže to si myslím, že jsou věci, na které bychom se měli soustředit. Děkuji. Děkuji. A teď zase z, Bělehradu Damian Tatič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 diskusi. Děkuji zejména expertkám a expertům. Srdečně jim děkuji za jejich příspěvky. Budeme samozřejmě pokračovat naši práci na této problematice. Návrh zprávy bude Budeme o něm diskutovat 30. 31. srpna ve výboru. Časový harmonogram pro pozměňovací návrh je do 6. září v poledne 28. září se jimi budeme zabývat a hlasovat ve výboru EMPL budeme 19. října a na plenárce potom v listopadu 2017. Takže máme ještě velké množství práce před námi a přeji nám všem hodně štěstí a hodně úspěchu. A tím uzavírám tento bod jednání. Děkuji. A nyní jsme už připraveni. Nyní zde máme bod Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, všechny oddíly. A jako první dávám slovo zpravodajce Deidre Klun, prosím. Thank you. Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska se týká, vychází z toho, co jsme dohodli v červnu, kde byly zdůrazněny priority našeho výboru pro jednání. Teď budeme specifikovat Eh, podle návrhu souhrného rozpočtu, který byl zveřejněn a podle pozice rady. Doufáme tedy, že rok 2018 bude velice důležitý, protože se blížíme ke konci mandátu a chceme zajistit, uh, že se dostaneme dopředu v oblasti zaměstnanosti. To je v podstatě páteř naší ekonomiky a musíme tedy zajistit, aby investice do programu se týkaly zaměstnanosti a aby na to rozpočet byl připraven. Politické skupiny se k tomu vyjadřily pozitivně. Když jsme finalizovali to stanovisko, k 30. srpnu, kdy o tom budeme hlasovat. Další problém je problém nezaměstnanosti mladých lidí. To je opravdu velice závažná věc. V podstatě to vrcholí, vrcholilo hodnotou 24% v roce 2013, ale ta míra nezaměstnanosti je stále velmi vysoká. V některých zemích je vyšší než v jiných, někde je to dokonce přes 25 18, 19 To jsou opravdu velké e, skupiny a rozpočet musí zajistit, že e, tam budou prostředky na zmírnění těchto diskrepancí. E, Přidám několik pozměňovacích návrhů, abychom vyvážely některé nerovnováhy. Je tady už velká částka pro nový program Solidarity, který by měl mladým lidem poskytnout opravdu šanci. Rozpočtové linky na zaměstnanost se týkají podpory zaměstnanosti, asistence. Vycházím z návrhu rady. Doufám, že dojde k tomu, že bude chráněn program pro podporu zaměstnanosti mládeže. 17. července je lhuta pro pozměňovací návrhy. Děkuji kolegům za příspěvky, děkuji jim všem, děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci, za to, čím přispěli a děkuji za přípravu dokumentu k hlasování. Hlasovat v tomto výboru budeme 30. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Danke sehr. Děkuji mnohokrát. A nyní za SAD Sergio Gutierrez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že vás zde dnes vidím ve funkci předsedy. Chtěla bych, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za její práci a jsem také přesvědčen o tom, že nadále budeme mít takto pozitivní a uspokojivou spolupráci, jak se to projevilo již na přípravě minulé zprávy. Nezávisle na, politické, na politických úvahách, které jsme již eh, prováděli při vytváření mandátu pro 2018, bych rád položil několik konkrétních otázek, které jsou pro nás jako pro frakci SED důležité. Za prvé, nechápeme, jak je možné, že nové závazky a nové politiky, které přislíbila Evropská komise, jakožto odpověď na nové výzvy, například v oblasti bezpečnosti, obrany a tak dále. Mám tím na mysli, na mysli Evropský eh, sbor Solidarity. Jak mají být, eh, jak je možné, že tyto priority mají být financovány na úkor již stávajících důležitých evropských programů? Například nechápeme, jak je možné například Evropský eh, solidární sbor financovat na úkor prostředků pro sociální politiku. Musíme tedy být na pozoru, aby tyto nové politiky a ty nové nástroje, které, je, které já všeobecně podporuji, nevedly k tomu, že se budou odsouvat peníze z jiných rubrik či položek, je důležité, aby členské státy, pokud chtějí nové politiky, navýšily i finanční prostředky. Není možné, aby se škrtalo na důležitých programech, které eh, cílí na vytváření pracovních míst či na posílení koheze. Není možné, aby nové projekty šly na okor starých důležitých projektů. Tady se snažíme vlastně zavádět nějaký boj mezi projekty a přitom jde o hodno, nenahraditelné hodnoty. Evropský sbor Solidarity je nenahraditelný, ale i další programy a projekty z Evropského sociálního fondu, které jsou financovány, již jsou, jsou také nenahraditelné. Dále nám jde o to, aby v rozpočtu na rok 2018, viděli jsme, že tam došlo ke seškrtání plateb o 9%, zejména pro ty nejpotřebnější jsme v situaci, kdy právě tak nějak teprve se zotavujeme z hospodářské krize a najednou to vypadá jako, že není důležité, abychom pomáhali lidem v nouzi. Ale to není pravda. Nyní nadešel vhodný okamžik pro to, abychom takovéto fondy spíše posílili, neboť cesta z krize nemůže jít na úkor lidí, kteří jsou na kraji společnosti až jsou odkázáni na skutečně tu nejzákladnější pomoc, na potraviny, šatstvo. Těmto lidem musíme eh, pomáhat a nemůžeme tam v takovéto položce zavést eh, snížení plateb o 9%. A dále Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, ten by podle nás měl být také právě nyní spíše posílen. Eh, dospívám k závěru. Jsme přesvědčeni, že budeme mít i nadále pozitivní spolupráci s paní zpravodajkyní a s koordinátory dalších frakcí, ale důležité, aby nás výbor hájil to, co je v jeho kompetenci, tedy zejména Evropský sociální fond a Evropský fond pro tu pomoc pro nejpotřebnější. Děkuji, Ulrike. Tady není, takže Marian, Hark, Marian Harkin je další. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat paní zpravodajce. My jsme spolu velice dobře spolupracovali a těším se z toho, že vzala v potaz mnohé z obav, které jsme formulovali. Hovoří o tom, že bude bránit rozpočtové položky na zaměstnanost. Co Teď Sergio hovořil o Evropském sboru Solidarity, což se financuje ze stávajících programů. Já nevím, jak to je, když se dívám na to, že dochází ke krácení prostředků na ISF, na Erasmus. Je to jenom nějaká cifra tam vložená, jakých oblastí se to krácení bude týkat? Uh, zda máme nějaké hodnocení toho, že ty peníze, když se vydají někde jinde, mě přinesou nějakou přijatou hodnotu a musím říct, že někdo přišel s myšlenkou eh, toho Evropského sboru Solidarity, ale neměl to podložené financemi a teď říká, někde se na to musí vzít. Uh, takže tady odstavec 7 je věc, která snad eh, nepředjímá budoucnost eh, budoucnost těchto sborů Solidarity. Mé obavy jsou, když hovoříme o krácení programu, tak já se chci zeptat, zda máme nějakou analýzu, která nám ukáže, zda ta krácení jsou oprávněná, zda budou ty peníze někde jinde využity lépe. Já to nechci bránit za každou cenu, ale dostali jsme cosi, kde trochu mi chybí nějaké odůvodnění a to bych k tomu potřebovala. Děkuji. Děkuji. Nyní Joao Pimenta López zde nevidím, Jean Lambert taky ne, EFDD tady nemá žádného stínového zpravodaje, takže Dominik Martens za e NF. Děkuji, pane předsedo. Bez překvapení tady ten všeobecný rozpočet na rok 2018 stále stejný, každý rok máme stejná konstatování. Nezaměstnanost se zvyšuje, mladí nemají práci, malé a střední podniky se dusí pod administrativní zátěží. Z, z, zaměst, pracovní místa neumožňují žít slušně, chudoba se zvyšuje a procento obyvatelstvo, obyvatelstva ohrožené chudobou a sociálním vyloučením exploduje. A místo, abychom řešili příčiny, tak nadále řešíme ty dopady, miliony z různých eh, rozpočtů, které pumpujeme z Evropské unie. Fond pro přizpůsobování se globalizaci, program pro zaměstnanost a sociální inovace, fond pro evropskou pomoc pro nejpostiženější osoby a zaměř iniciativa zaměstnanost mladých. Víme, že přesto je není vůbec užitečná. Sam účetní dvůr vlastně odsoudil její neefektivnost. Tato konstatování a ty požadavky jsou už stejné celá, celé roky v každém rozpočtu, ale nic se nemění. Možná by byl nejvyšší čas, abychom si položili ty správné otázky. A na závěr, zde se to neuvádí, co se týká britského příspěvku, až budeme tedy bez něj, až o něj přijdeme, tak jak bude kompenzován? To jsou moje otázky. Děkuji. Ano, děkuji. A teď se dostáváme k zástupcům DG Impulse, paní Brigit Felahy a Paskalin Vereke. Kdo s obou dám začne? Myslím si, že Brigit Felahy by se chtěla pravděpodobně vyjádřit, možná zejména k těm naposledy položeným otázkám. Děkuji, pane předsedo. Ano. Bridget Felahy, děkuji parlamentu za tento návrh stanoviska, který, jako vždy řekla bych, pokládá ty správné otázky co se týká návrhu rozpočtu Unie a vyzdvihuje ty důležité body v souvislosti s prioritami tohoto rozpočtu EU. Možná bych hned zareagovala na některé otázky, které zde položila zpravodajka a stínoví zpravodajové. Návrh rozpočtu komise byl předložen po podrobné a hloubkové analýze potřeb, tak jak je odhadujeme, zejména pro FED a Evropský fond pro přizpůsobování se globalizaci, které zde byly uvedeny. Domníváme se, že požadavky finančních prostředků, tak jak jsou odhadnuty v návrhu rozpočtu, by měly pokrýt potřeby a pokud zde dojde například k zjevnému poklesu Tade, tak si myslí, v souvislosti se zvyšujícími se potřebami v členských státech, nemyslíme si, že by zde byla nějaká obava Stejně tak pro fond přizpůsobování se globalizaci nedochází k poklesu. Finanční prostředky jsou stabilní a myslím si, že by měly pokrýt požadavky, které jsme obdrželi. Pokud by došlo k významnému navýšení požadavku, tak zde máme určité mechanismy, abychom uvolnili doplňující prostředky pro pokrytí potřeb. Co se týká nového Evropského sboru Solidarity, tak skutečně je to nová iniciativa, která jako každá nová iniciativa vyvolává určité otázky, to je zcela normální. Je to iniciativa, která se nám zdá z politického pohledu důležitá, protože mladí lidé jsou prioritou pro komisi. Je to taková smíšená iniciativa a jako takovou eh, ji musíme umístit, protože na jedné straně je zde dobrovolnost a na druhé pracovní místa pro mladá lísta, pro mladé lidi. Takže toto je skutečně, nabízí se zde různé odborné profesní stáže a já bych spíše využila pojmu rozvoj propojení mezi jednotlivými programy, jako každá nová iniciativa, tak 25 financování, to jsou ty čerstvé nové peníze, které byly využity. A co se týká zbytek, zbytku, tak zde máme víceletý finanční rámec a vždy, když vznikne nějaká nová iniciativa, tak musí být financována hlavně eh, z zestávajících programů. Takže při, zde konkrétně jsme využili program, který logicky odpovídá cílům této nové iniciativy, takové přirozené zdroje, takže Erasmus plus pro tu dobrovolnou část, která nalezne svou kontinuitu. A potom ze strany, z pohledu zaměstnanosti pro mladé lidi, tak a také sociální fond, jehož příspěvek je, se musí realizovat. Hovoříme zde o 35 milionech eur na tři roky, takže oproti sociálnímu fondu je to poměrně omezený příspěvek, ale sociální fond také přispívá k této nové prioritě a 25 potom jsou čerstvé nové peníze, které budou využity z marže víceletého finančního rámce. Takže cíle rad jsou racionální. Myslím si, že skutečně to podporuje integraci z hlediska zaměstnanosti, tedy zapojení mladých lidí do trhu práce a opravdu ten základní akt jsme prezentovali a, byl schválen Evropskou komisí a je součástí Joint statement jakožto priorita pro legislativní práci pro letošní rok a doufáme, že tato nová iniciativa pro podporu mladých lidí bude, úspě- bude dosáhne takového úspěchu, který si zasluhuje. Doufám, že jsem odpověděla na otázky, které zde zazněly. Děkuji, pane předsedo. Ano, srdečně vám děkuji. A ještě bych chtěl připomenout časový plán. Máme zde určitou korekturu pro pozměňovací návrhy do 14. července. Pro pozměňovací návrhy k návrhu právního aktu je zde nová lhůta, je to 17. července 14 hodin, je to trošku prodloužení. Je zde také soft problematika softwaru, takže vzniká zde více času, takže doufám, že tento upravený časový harmonogram bude pro jednotlivé bude pro vás dobrý. Potom 30. srpna se tím budeme zabývat ve výboru EMPL a potom budeme hlasovat, co se týká procedurálních postupů. O tom budeme také hovořit dnes odpoledne s ještě se spravodajkou a s koordinátory. Takže děkuji vám za pozornost, za spolupráci. Skončili jsme o něco dříve, takže vám přeji dobrou chuť a znovu se zde eh, sejdeme v 15 hodin, budeme hlasovat. Máme ještě hodně práce před sebou, takže doufám, že přijdete včas a přeji vám dobrou chuť.